Thank you, Děkujeme, vážený pane designovaný komisaři. A nyní <clears throat> to bude první kolo řečníků. Christianis Karinza, ITRE, koordinátor. Prosím za EPP, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane Katajnene. Pracovní místa, růst, investice, konkurenceschopnost, toto jsou možná čtyři slova, která v podstatě nás všechny vzrušují, všechny politici, všichni jsme pro a my v našich kampaních všichni proto bojujeme. Ovšem, otázka zní, jakým způsobem dosáhneme těchto cílů. Zmínil jste se ve svém úvodním slově, Jean-Claude Juncker o tom rovněž hovořil o těch 300 miliardách eur investiční balíček, který by měl mobilizovat veřejné soukromé finanční prostředky. Já mám dva dotazy. Poprosím vás trošku o podrobnosti. Jakou roli si myslíte, že by měla hrát veřejnost, nebo teda ta veřejná část, potom ta soukromá část? A jakmile budeme mít tyto finanční prostředky k dispozici, které by měly být hlavní priority. Neměla by být takovou nejdůležitější prioritou infrastruktura, energetika, telekom. Co si o to myslíte? Děkuji. Děkuji, pane Torenci, za tento dotaz. Čili odkud přichází finanční prostředky a jakým způsobem by měly být využity? My samozřejmě potřebujeme nový impuls pro růst, investice, pracovní místa a příležitosti. Nejde pouze o likviditu, jde rovněž o investice, o skutečné investice, protože reálné investice jsou podmínkou reálných pracovních příležitostí a mým cílem bude maximalizovat počet těchto nových pracovních příležitostí, čili ty investice, vy už jste vlastně zmínil, oblasti, do kterých bychom měli investovat, telekom, transport, doprava, podobné oblasti. Komise zatím ještě nebyla ustavená, ovšem my již spolupracujeme s panem Junkerem, s panem zvoleným předsedou, tak abychom našli prostředky pro tento nový balíček. Samozřejmě, že si uvědomujeme, že v členských státech není prostor pro vysoký deficit či zadluženost. Toto všechno ještě zatím nemůžeme dát na stůl, protože komise zatím neměla příležitost eh, to všechno zvážit. Já společně s panem Junkerem jsme zatím ještě neměli čas si promluvit o těchto záležitostech s ostatními kolegy. Potřebujeme čas pro vybudování, vytvoření tohoto nového balíčku a zároveň potřebujeme silnou politickou dohodu, konsensus. Některé z těchto nástrojů možná budou mít i určitě určitý citlivý prvek z tržního hlediska, čili já opravdu nemohu prozatím detailně pohovořit o těchto všech příležitostech a možnostech. Ovšem musíme samozřejmě posílit nejenom stránku poptávky, ale i dodávky, opravdu posílit naše, náš rozpočet i prostřednictvím pomoci EIB. Členské státy by měly investovat více do budoucna a potřebujeme i lépe fungova, lép, lepší fungování finančních trhů a vnitřního trhu, tak aby lépe fungovaly investice. Děkujeme za SAD paní Maria Chua Rodriguez. Zde, zde jsem, pane předsedo. Dobrý den, pane Katajnine. Potřebujeme skutečnou změnu v Evropě. Mohl byste se zavázat jasně k následujícím věcem? Hlavní prioritou by již neměla být fiskální, rychlá fiskální konsolidace, ale spíše investice a tvorba pracovních příležitostí. Druhý závazek bude vyžadovat rozsáhlé investice. Nejenom soukromé investice, ale i veřejné investice. A třetí závazek potřebujeme větší prostor manévrovací, fiskální prostor, ale zároveň potřebujeme silnější nástroje, evropské nástroje, především Evropský investiční fond, který by podpořil jakožto nástroj tyto cíle. A čtvrtá záležitost, Reformy by měly probíhat především ve vzdělávání, v inovacích, tak abychom vytvořili přidanou hodnotu, nová pracovní místa, příležitosti v inkluzivní, moderní, zelené společnosti, inkluzivní společnosti. Můžete se k tomu prosím zamázat? Paní Rodriguez, děkuji za váš dotaz. Čili, zda bychom měli udělat určité priority investicím a ne se zaměřit na rozpočtovou konsolidaci, například výzkum, inovace, jakožto nástroj k vytvoření nového ekonomického růstu. Souhlasím, souhlasím s tím, co jste zrovna řekla. My jsme viděli již takovou tu situaci, kdy eurozóna získala další důvěru i v Evropě se situace zlepšuje, čili už to není taková ta panika a já osobně si myslím, že v současné době vidíme novou etapu naší ekonomiky. A nyní bychom opravdu měli investovat do budoucna, měli bychom zdůraznit investice právě v tomto okamžiku. Minulý týden můj kolega, který zde byl na slyšení, nám rovněž, rovněž řekl, že potřebujeme tolik veřejných investicí a tolik soukromých investic, jak to je maximálně možné. Já bych řekl, že s kolegou v tomto souhlasím. Potřebujeme koordinované evropské kroky, minimalizovat dopad na deficit, na zadluženost, využít evropský rozpočet, maximalizovat tento rozpočet, tak abychom získali více z našich rozpočtů. A zde musím spolupracovat i s kolegyní Kristalinou. Velice úzce. Zároveň je to možnost poskytování úvěru ze strany EIB, ale i národních investičních eh, ústavů a ostatních evropských instituci a já zároveň bych chtěl s panem Junkerem i povzbudit členské státy, především ty, které jsou v přebytku, aby investovali do budoucna. Samozřejmě, že je to nesmírně důležité pro ně, ale zároveň i pro stimul evropské ekonomiky. A zároveň nesmíme zapomínat na dodávku a podporu zlepšení digitálního trhu, zlepšení nebo uplatňování směrnice o službách, čili musí to být takový opravdu komplexní balíček. Děkujeme. <clears throat> Dále je to case Kate Swinburne za EKR. Koordinátorky děkuji a vítáme si námi pana designovaného komisaře. Navazuji na předřečníka, těch 300 miliard, tento balíček je pravděpodobně nejdůležitější, pokud je o vaši roli jakožto viceprezidenta, místo předsedu a řízení to, to fondu těchto prostředků. Ovšem samozřejmě, že bychom se neměli zaměřit na ty oblasti, kde by to mohly pokrýt soukromé investice, ale především například ty projekty, které nepřitáhly pozornost těchto investic. Když se podíváme na pilot, který probíhal u projektových bondů v rámci EIB, my jsme požádali o studii, která by porovnala srovnala náklady financování, veřejná role, soukromá role financování, tak abychom tam nějak nesoutěžili, tam, kde je to pro nás nevýhodné, pokud jde o soukromý sektor. Mohli byste nám říct, zda máte plán v této oblasti, jakým způsobem to funguje, to znamená veřejné finance versus soukromé finance, trošku se podívat na to, zda se můžete zavázat k maximalizaci těchto privátních fondů, tam, kde je to možné, jakým způsobem shodnotíte výsledky, tam budete jednak hodnotit i ten počet mm, pracovních příležitostí, ale zároveň například i kapitál těchto investic v rámci celé Evropy. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Paní Swinburne, souhlasím plně s tím, co zaznělo. Veřejné investice by samozřejmě neměly pokrývat eh, ty možnosti, kde máme soukromé finance. To je jeden z našich hlavních cílů, protože to by prostě nedávalo vůbec smysl, abychom využívali finanční prostředky daňových poplatníků, i když teda jsou to veřejné finance, aby se dostávali do stejných projektů, čili já si skutečně velice cením práce Evropského parlamentu z předchozího období v tom, že se snažil, zasazoval o to, aby všechny finanční prostředky z té veřejné části se využili jako jakýsi katalyzátor soukromých investic. To je náš úkol. Protože ano, nemáme dostatek veřejných finančních prostředků, právě proto bychom je měli využívat velice inteligentně, evropský rozpočet například, tak abychom znásobili tyto finanční prostředky a abychom přitáhli i více soukromých finančních prostředků, které by podpořily naše projekty. Trhy jsou občas trošku takové váhavé, pokud jde o složité dlouhodobé projekty. A právě proto veřejné finance potřebujeme, protože soukromý sektor není vždycky připraven vzít na svá bedra veškerá rizika těchto projektů, dlouhodobějších projektů. A proto jsem si jistý a vím, že i v Evropské investiční bance dáme i know-how, dostatečný know-how, jaké jsou limity, jakým způsobem, jaká je kapacita denního využívání a tak dále, efektivní, nejefektivnější využití těchto finančních prostředků. Proto se těším na spolupráci i s členy, s poslanci Evropského parlamentu. Vy máte dlouhodobé zkušenosti v této oblasti a budeme se snažit společně využít nejlepší možnost crowdingu, využívání těchto prostředků veřejných i soukromých. Děkujeme. A nyní to je za Alde Ramon Trebo za Ibalzás. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane Katajnene, vítáme vás opět u nás v Evropském parlamentu v písemných odpovědích jste se zaměřil na budoucnost investičního malíčku a my s vámi, mnoho z nás s vámi souhlasíme. Ovšem investice pro samotné investice, to je, to je chybou. My zde máme příklady, například silnic bez dopravy, dále vysokorychlostní vlaky tam, kde nikdo je nepotřebuje, letiště bez letadel a tak dále. Některý zemích bohužel teda toto neustále ještě probíhá. Pane Katajnede, jakým způsobem zajistíte to, že ty projekty, které budou zvoleny pro budoucí investiční balíček, budou v evropském zájmu, pokud jde o přidanou hodnotu pro evropskou konkurenceschopnost a růst v Evropě. Prosím o konkrétnější odpovědi. Možná pokud vás budeme pod, chtít podpořit, tak bychom velice rádi znali podrobnosti, detaily z vaší strany. Děkuji vám. Děkuji za slovo, vážený pane Tremuso. Vaše otázka zněla, jakým způsobem využít efektivněji, účinněji finanční prostředky, veřejné prostředky a neplýtvat je na projekty, které prostě nikomu nepomáhají. Já se vždycky snažím. Vždycky hovořím o finančních prostředcích daňových poplatníků, protože někteří si možná myslí, že evropské finanční prostředky prostě jak si někde vytáhneme z klobouku. Ovšem není tomu tak. To jsou finanční prostředky z kapes našich daňových poplatníků, našich občanů. A právě proto by měly být využívány neefektivnějším způsobem. Kdykoliv navštívíme nějakou jinou zemi, vidíme tam nějaké letiště nebo nějakou silnici nebo dálnici, která, by, která byla financována z našich prostředků evropských poplatníků. Měli bychom být hrdí na tyto možnosti. A komise, zároveň EU, obecně řečeno, si myslím, že se poučila z minulosti. Máme zde dobré příklady, špatných příkladů rovněž. A právě proto Potřebujeme vždycky dokonalou analýzu dopadu a analýzu samozřejmě nákladu a výhod, benefitů předtím, než se pustíme do velkých projektů. Jednak eh, i proto, že chceme být spravedliví vůči našim daňovým poplatníkům. A jedna z konkrétních záležitostí, kterou zrovna nyní připravujeme, je velice řádná selekce, výběr těchto projektů a zároveň pomáhat členským státům plnit a využít veřejnou podporu z evropské strany. Čili tyto projekty musí být velice kvalitně naplánovány od samotného počátku. Pomohlo by to zabránit i těm, vyhnout se těm chybám, které jsme bohužel viděli v minulosti. Děkujeme. Dimitris Papadimulis je dalším řečníkem za GUE NGL. Prosím, máte slovo. Vážený pane Katajnené, dobrý den vám přeji. Dobrý den z Řecka, dobrý den za naši skupinu GUE Evropská. Centrální banka hovořila o určitém kvantitativním easingu, o opatření v této oblasti, přestože Bundesbank byla proti tomuto opatření ze strany Evropské banky. Souhlasíte s tím, že tato opatření pana Dragigo, souhlasíte s tím, nebo jste spíše na straně Bundesbanky? Pan Juncker navrhuje 100 miliard eur, které v rámci ESM máme v současné době tohoto fondu, aby se využili pro stimulaci ekonomiky. Pan Schreiber ve Špíglu ovšem napsal článek, kde je proti tomuto kroku? Na které jste straně vy osobně? V roce 2017, když jste byl premiérem Finska, vy sám ze všech EU zemí jste požádali o další záruky z Řecka u těch 900 milionů eur. Měli jste vy jediní pravdu a ostatní ne. Je toto ten typ solidarity, kterou nám budete ukazovat jakožto místo předseda Evropské komise? Děkuji za tento dotaz, pane Papadimulisi. Pokud je o Evropskou centrální banku, kdyby se mi to líbilo, tak to asi bych neměl komentovat. Já osobně jsem velice spokojen s tím, co dělá a co udělala Evropská centrální banka. My potřebujeme zajistit to, že Evropská unie je důvěryhodná. I po té situaci, kdy došlo k revizi kvality Eh, aktiv, stres testy proběhly. My potřebujeme určit, ano, určitou záruku toho, že Evropa je schopná se bránit proti hm, neočekávaným selháním, bankrotům bank a tak dále. Čili já se budu snažit, abychom nevyužili ty finanční prostředky ještě předtím, než budeme vědět, kde je potřebujeme a kde je potřebujeme využít. Doufám, že nebudeme potřebovat tyto finanční prostředky. A vy jste se zmínil i o otázce kolaterálu, zástav. Já vám řeknu, jak to proběhlo. Já jsem v roce 2011 byl ministrem financí. Moje země již se už již participovala na řeckém, irském finančním balíčku. Já jsem podporoval i takový balíček pro Portugalsko. Proběhly volby u nás a deset opozičních stran, sociální demokraté například eh, slíbili našim voličům, že pokud budou u vlády, že budou požadovat určité záruky, určité zástavy. Je to pravda. My jsme udělali kompromis po volbách, my jsme nepožádali o tyto kolaterály ze strany Portugalska, protože to byla naše, to byl náš požadavek a pokud ESF by přišel s, eh, s těmito prostředky, takže bychom požádali o tento kolaterál. My si myslíme, že tento fin, my, my jsme věděli, že budeme mít k dispozici i mechanismus ESM, který by měl k dispozici všechny ty potřebné kredity, o, který, o které nám šlo. Rainer Butikonfer je dalším řečníkem za ITRE. Dobrý den, vážený pane designovaný komisaři. Pokud jde o Evropský investiční plán, dovolte, abych se zeptal následující věc. Pochopil jsem to správně, že musíme zastavit ty chyby, politiky škrtů v Evropě úspor a které zdroje bychom měli využít pro čerstvé, nové finanční investiční prostředky z soukromých zdrojů nebo žádné veřejné prostředky, nebo o kolika, o jaké částce těchto veřejných prostředků uvažujete, jakožto o potřebné částce. A pokud jde o efektivitu, technologie, jakou budou hrát roli například v tom přechodu na zelenou ekonomiku, nízkouhlíkovou ekonomiku právě v rámci tohoto investičního plánu, který je na stole. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Budekofere. Děkuji za váš dotaz. Ano, čili ty nové veřejné finanční prostředky, odkud je budeme mít, kolik potřebujeme těchto finančních prostředků a jakou roli budou hrát nové technologie, zelené technologie při tvorbě pracovních příležitostí. Nejprve dovolte velice jasně by rád řekl, že členské státy EU opětovně získali důvěru bylo tam mnoho zemí, které byly v riskantní situaci, opět fungují aktivně na trhu tyto země. Já chci zajistit to, aby Evropa vyjádřila právě své silné stránky, aby je ukázala jasně při řešení ekonomických politik, aby jsme zamezili tomu, že výkon jednoho, dvou, tří či pěti členských států by znamenalo obrovské problémy pro ostatní země, čili my musíme pokračovat opravdu velice rozumném a odpovědném postupu a politikách, čem zároveň potřebujeme další zdroje pro investice. V těch následujících třech deseti letech pravděpodobně hodně bude soukromých investic, ovšem my potřebujeme veřejné finanční prostředky a ty dodatečné finanční prostředky z veřejného sektoru bychom měli získat na základě koordinovaných evropských aktivit, snažit se minimalizovat veřejný deficit, veřejné zadlužení. A zároveň bychom měli mít tyto další finanční prostředky ze zemí, které jsou v přebytku v současné době. No i ty země, které nejsou v přebytku, by mohly a měly by udělit určité priority v oblasti veřejných eh, výdajů, tak aby investovali do výzkumu, vývoje, in, inovací. To je právě předpoklad pro nové technologie, pro zelené technologie. A potřebujeme samozřejmě i lépe fungující vnitřní trh, abychom podpořili zelené technologie, aby jsme se dostali na trhy s nimi a abychom nahradili staré znečišťující technologie. Děkuji. Tento řečník byl ze zelených a teď Stephen Gould z EFFD. Eh, dobrý den. Eh, Steven tady není, já jsem pan O'Flynn. Ale pokud dovolíte, zeptám se já. Eh, pane Katajnene, vy říkáte ve svém písemném dokumentu, že potřebujeme reaktivnější, otevřenější a inkluzivnější trh práce. Máte na mysli i mezi členskými státy, jakožto v rámci nich? A jak to e, koreluje s prohlášením pana Camerona, který chce zavést určitá omezetí, omezení volného pohybu, e, což staví jako podmínku další podpory Evropské unie ze strany e, Velké Británie? Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Mm, svoboda pohybu osob je jedna ze základních hodnot Evropské unie. Je to jedna ze zakládajících hodnot EU. A proto ji hodlám bránit. Zároveň e, důrazně souhlasím s tím, co k této otázce říkal pan Juncker, konec konců i Marian Tyson hovořila v prospěch volného, svobodného pohybu osob. Je potřeba zajistit, aby nedocházelo k takovému chování, které porušuje dobrovůli principu svobody pohybu osob. Víme, že už dnes probíhají určité přípravy na úrovni pracovních skupin kde se snažíme identifikovat, jaké jsou skutečné problémy, kterým některé naše členské státy v této oblasti čelí. Nemůžeme si dovolit přijít o důvěru našich občanů e, při hájení našich základních hodnot jako svoboda pohybu osob. Pakliže zde jsou nějaké negativní prvky nebo prvky, které zneužívají celého systému, musíme je opravit. Předpokládám, že i Spojené království bude do budoucna dobrým partnerem, který také bude hájit tyto základní hodnoty. Děkuji vám. Jako další Barbara Kapel za nezařazené poslance. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pane komisaři Katajnene, v posledních letech vidíme, že eh, země s porovnatelným velmi vysokým HDP přestály eh, krizi lépe než země se slabším průmyslem. Nicméně v důsledku krize zmizelo v Evropě 3,5 milionu pracovních míst. Evropská komise proto v roce 2012 formulovala cíl v tom smyslu, že zvýší podíl průmyslu v Evropě na HDP do roku 2020 na 20 Ovšem v současnosti se situace vyvíjí úplně jinak. V červnu 2013 eh, se tato hodnota snížila na nějakých 5,1% z nějakých 16% v roce 2012. Průmysl Evropu opouští. Například to vidíme v ocelářském průmyslu, eh, který překládá eh, své provozy jak například do USA, tak i na východ. Velmi brzy Evropská rada bude přijímat cíle na rok 2030 a já bych se vás chtěla zeptat, jak vysoký by podle eh, vašeho názoru měl být podíl průmyslu na HDP pro rok 2030 a jaká opatření zavedete, abyste zajistili další udržitelný rozvoj průmyslového sektoru? Děkuji vám, paní kolegyně, za tuto otázku. Velmi dobře vím, o čem mluvíte. Já jsem se země, která vždy byla e, řízená exportem. Náš blahobyt je založen na příjmech Finska zkrátka ze zahraničního obchodu. A proto je eh, naším nejlepším přítelem právě konkurenceschopnost. Země, kde je veřejný hospodářský podíl vyšší než 50%, třeba 55%, si nemůže dovolit eh, mít sociální stát, aniž by měla úspěšný průmyslový sektor. Proto velmi dobře vím, na co jste se ptala. Pan designovaný předseda Juncker eh, řekl, že by bylo naivní myslet si, že nás udrží nad vodou jenom nové služby. Fakt je, že dnes se hranice mezi službami a průmyslem stírá. Je spousta společností, které jsou tradičními průmyslovými společnostmi, ale většinu příjmu mají ze sektoru služeb. Nicméně já se zaměřím na výzkum a vývoj. To je jeden ze způsobů, jak vytvářet něco nového. Rovněž je potřeba obnovovat tradiční průmysl. Je potřeba vytvořit lepší jednotný trh, například v oblasti obnovitelných energií. Potřebujeme spravedlivé dohody o volném obchodu s ostatními částmi světa. Potřebujeme sociální soudržnost, protože si nemůžeme dovolit přijít byť o jednoho pracujícího, o jednoho pracovníka, potřebujeme vysoce vyškolenou pracovní sílu. Takže konkurenceschopnost je velmi obsáhlé téma, kde můžeme dělat mnoho na úrovni evropské, tak na úrovni členských států. Děkuji. Eh, Pavel Zajba Videgan za EPP. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, a děkujeme i vám, pane dezignovaný místo předsedo, za váš úvod. Mám na vás dvě otázky. Jedna se týká koordinace. Jedna z otázek, která nejvíce omezuje růst, je nedostatek úvěrů v některých členských státech. A tento problém můžeme určitým způsobem vyřešit na kapitálových trzích, eh, které budou součástí portfolia komisaře Hilla. A poté jsou zde konkrétní problémy v členských státech které, což jsou asi věci, které budou spadova, spadat do portfolia paní Moskoviči. Já se chci zeptat, jak budete koordinovat práci s těmito portfolii, která sice mají vliv na růst, ale nespadají do vašeho portfolia. A chci se vás také zeptat, jaká konkrétní opatření chcete zavést na podporu konkurenceschopnosti. Například jeden ze způsobů, jak posílit růst, přece musí být posílení konkurenceschopnosti. Děkuji vám, pane Mirigajne. Vaše otázka se týkala toho, jak koordinovat práci s ostatními komisaři na zlepšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu a jaké jsou složky konkurenceschopnosti. Začnu od konce. Investice do vzdělávání a výzkumu. Pak potřebujeme pro růstové prostředí, což znamená například rozumné úrovně zdanění. My jsme ve Finsku provedli daňovou reformu s EPP, eh, e liberály, GUE a socialisti. Snížili jsme eh, korporátní daň eh, o nějakých 6% bodů, ale zároveň jsme zvýšili daně ehm, z dividend, takže když ta firma do něčeho investovala, tak to bylo zdaněno více, když si ty peníze ponechávala pro sebe, tak to bylo zdaněno méně v zásadě. Další aspekt je sociální soudržnost. To je velice důležitá věc. A co se týká tedy té koordinace, já jsem o tom hovořil s Pierrem a s Jonathanem Pakliže nás Evropský parlament potvrdí, řešili jsme, co uděláme jako první. Vypracovali jsme si eh, takový plán, identifikovali jsme si různé projekty, například infrastrukturní projekty a pak další věci, co je potřeba provést v oblasti finančních trhů, a nebo jak řádně využít eh, Evropskou investiční banku. Všechna tato opatření jsme si identifikovali, požádali jsme ostatní komisaře, aby se s námi sešli a pak jsme si rozdělili odpovědnosti. No a tuto společnou snahu již od začátku koordinujeme. Není to jako v minulosti, že někdo něco připraví a pak to už připravené přinese na kolegium. Spolupracujeme od samého počátku naší práce. Proto ten balíček zatím není připraven, zatím jsme neměli možnost um, promluvit si všichni dohromady ale nepředpokládám, že to tak dlouho potrvá. Děkuji Eliza Ferreira SAD. Děkuji vám. Pane Katajnene, eh, důležitější než vaše slova budou vaše činy. Jste velmi dobře znám. Jako ministr financí a předseda vlády ve Finsku jste byl jedním z největších zastánců úspor. Zaujal jste moralistický postoj v tom smyslu, že hříšníci musí za své hříchy platit. Jako první jste žádal další prostředky e, z členských států, například ze Španělska, které byly předpokladem pro další půjčky. E, přitvrdil jste tak už ve velmi tvrdých úsporných opatřeních, e, výměnou za další podporu a neustále jste zdržoval, nechtěl jste e, podporovat pomocné programy. V červenci na výboru Econ zde jste říkal, že investice musí vycházet z úspor. Vy jste říkal, že jedině tak budou mít investoři dostatečnou záruku. A dnes najednou prosazujete stimulování investic. Proč? E, odkud přesně ty peníze přijdou? Děkuji vám. Děkuji, paní Ferreiro. Abychom dosáhli růstu, musíme snížit dluhy, musíme snížit zadlužení. A abychom snížili zadlužení, musíme dosáhnout růstu. To říkali eh, již minulý týden mý kolegové, já s nimi souhlasím. Vím, že za posledních několik let občané v mnoha zemích položili velkou oběť na tento oltář. A vlády musely velmi často velmi tvrdě bojovat na obhájení své důvěryhodnosti. Bojovali o důvěru vlastních občanů. Důvěra je přitom předpokladem další tvorby pracovních míst a přilákání soukromých investic. Takže, jak jsem říkal, nám se již podařilo tu důvěru získat zpět. A teď eh, musíme, jak já říkám, zaútočit na budoucnost. V tom smyslu, že musíme mobilizovat všechny síly na národní i evropské úrovni a vytvářet nová pracovní místa pro naše občany. Je rovněž potřeba vytvořit konkurenceschopnější Evropu, pomocí opatřeních na evropské a národní úrovni, tak abychom našim malým a středním podnikům poskytli více příležitostí, aby tyto mohly e, vyvíjet a prodávat své produkty a služby. Takže pro mě toto není černobílá otázka, tedy zda potřebujeme spíš fiskální politiku nebo růst. Obojí spolu souvisí. Já bych se rád spíše zaměřoval na to, co nás spojuje, než na to, co nás rozděluje. Jsem přesvědčen, že naši občané od všech politických frakcí očekávají co nejlepší spolupráci, tak abychom dosáhli co nejlepších výsledků, abychom našli co nejlepší opatření na podpoření jak veřejných, tak soukromých investic. Děkuji. Teď předávám předsednictví paní Ulfskok z výboru EMPL. Order, order, I'll give the floor to... Vyzývám vás ke klidu a nyní Ulrich Trebezius z ECR. Vážený pane Katajnene, podle e, vašeho písemného prohlášení se chcete mimořádně angažovat za e, snižování e, nezaměstnanosti v eurozóně, podpoření mobility jak eh, se bude zasazovat EU a eh, nebo jak se bude stavět Evropa k eh, posunu nebo k mobilitě mladých, dobře vzdělaných pracovních sil z jihu Evropy na sever. Neměli by tito lidé tam obnovovat konkurenceschopnost tamních zemí a jakým způsobem integrovat takové pracovní síly, když se dostanou na sever. A jak bychom měli také eh, eh, harmonizovat eh, ty různé vzdělávací standardy v Evropě. Byla tady boloňská reforma, kdy ty standardy byly sníženy a myslím, že například tady na odbourání úspěšných německých diplomů a plánuje EU například také zrušit takzvané výuční vysvědčení z Německa, takzvaný Meisterdiplom. Děkuji, paní Trebesius. V Jižní Evropě mám několik přátel, kteří museli opustit eh, svou eh, zemi dočasně, protože eh, tam nemohli najít práci. V tomto smyslu volná, volný pohyb osob je poměrně smutný. Jsme jste nuceni opustit svou vlastní zemi, i když nechcete. Naštěstí je eh, možnost nalézt pracovní místo někde jinde v Evropě. Není to černobílá otázka, ale dobře chápu to, co říkáte. Ten eh, odliv mozku může vytvářet eh, problémy v zemích, kde mladí vzdělaní lidé, které mladí vzdělaní lidé opouštějí. Je tedy třeba stále pracovat na různých úrovních k řešení nezaměstnanosti mládeže. Záruka a mládeži, což je věc, která je mému srdci blízká, je eh, jedna z takových věcí, která tomu může pomoci. Můžeme eh, tady v Evropě, na evropské úrovni, toto eh, progresivně urychlit a musíme se postarat o to, aby členské státy mohly použít tento nástroj na mezinárodní úrovni. My jsme eh, tu eh, záruku poprvé vytvořili v mé vládě a dokážete si představit, že jsem na to opravdu hrdý, protože teď to bylo eh, překopírováno na evropskou úrovni. Rád bych pozdravil mm, své, bývalý, své bývalé kolegy ve vládě, kteří na tomto pracovali. Také jste zmínila příležitost harmonizovat kvalitu vzdělání. A to je také velice důležité protože to je eh, velice eh, nezbytné, aby vzdělání z vaší vlastní země bylo přijato v jiných zemích a naopak. Čili toto je jeden eh, z nástrojů, který můžeme použít v rámci doporučení pro jednotlivé země. Děkuji. Nyní Maria Harkin za ALDE. Děkuji, pane designovaný komisaři. Vítejte. Eh, včerejší eh, čtvrtletní zpráva o situaci v zaměstnanosti a sociální situaci v EU ukázala, že růst disponibilních příjmů zaměst... Eh, domácností klesl. A Německo, které má být růstovým motorem, muselo zrevidovat svoji růstovou prognózu na 1,4% v letech 2014 až 2015. Vy jste hovořil o poptávce a nabídce, ale poptávka je velice slabá a rozhodně se neoživuje eh, Světové výhledy eh, doporučují při vysoké nezaměstnanosti zvýšit veřejné investice, protože říkají, že ten eh, podnět bude mnohem větší, když bude z eh, vypůjčených peněz než z škrtání daní. Ale vy jste dnes dopoledne hovořil o investicích bez vytváření nových dluhů. Já bych se tedy zeptala, jak můžeme znásobit tyto veřejné investice, aniž bychom vytvářeli nové dluhy. A potom jste hovořil o, růstech, eh, o růstu a investicích, eh, ale to je takový ten problém slepice nebo vejce. Co je první? Děkuji, paní Harkin. Vy jste eh, říkala, že je to problém slepice nebo vejce. Já myslím, že nejdříve musíme nastolit stabilitu a proto potřebujeme investice. A odtud, já myslím, pochází růst. dodatečné veřejné prostředky na investice mohou pocházet z různých zdrojů. Nejdříve eh, země, které mají eh, přebytek na běžném účtu, mohou eh, investovat více a tím pádem podpořit evropskou ekonomiku. Potřebujeme koordinované, koordinovaný evropský postup. Už máme určité zkušenosti v tom, jak to udělat. Víme, že eh, koordinované evropské investice nenakumulují deficit a zadlužení, protože něco takového by eh, ohrozilo naš hospodářsk, naše hospodářské oživení. Já nechci eh, podniknout to riziko, že by naše hospodářské oživení oživení mm, se mohlo ohrozit právě takovým zvýšeným veřejným dluhem. Potom, jak vám tady minulý týden řekla Kristalina, pokud nebudete používat multiplikátory, nebudete používat lépe evropský rozpočet, tak eh, dobře eh, víte sice, co dostanete, ale pokud to um, budete používat efektivněji, tak dostanete více. A tady potřebujeme podporu Evropského parlamentu. Také eh, vás prosím, eh, abyste byli velice eh, pevní, pokud tváří tvář ke členským státům. Můžeme s parlamentem a komisí vytvořit společný tábor. Potřebujeme lepší investice a lepší využívání evropských rozpočtů. A potom zvýšit úvěrovou kapacitu EIB a další finanční nástroje jako EIF nebo Národní propagační pakt. Eh, děkuji. Eh, tady, eh, teď, pardon, Marian Harkin už měla slovo, takže teď Miguel Viegas. Pane Katajnene, mě ohromil váš úvodní projev. V Portugalsku jsme měli takový eh, případ, kdy eh, pan Barozo eh, radši odpustil nás a šel do komise, aby unikl určitému špatnému osudu. Takže já chápu, kam míříte. Nicméně je třeba poukázat na určitá fakta. Ukázalo se, že země s nejvyšší úrovní primárních veřejných výdajů byly schopné nejlépe odolat eh, krizi. A jsou to země, které mají nejlepší eh, eh, výsledky, pokud jde o indexy rozložení bohatství. Podívejte se na Finsko, víte, o čem mluvím. Tam jsou vysoké úrovně veřejných výdajů. Takže trváte na svém přesvědčení, budeme pokračovat s modelem, který ničí sociální stát a vede k eh, větší koncentraci bohatství v, míň, v méně rukou? anebo nebo chcete jinou politiku, která podpoří růst platu místo toho, aby eh, eh, se škrtaly podnikové daně? Nebylo by dobré začít danit transakce na burzách? Děkuji, pane Virgasi. Eh, ptal se se eh, na to, eh, jakým způsobem ovlivňovat distribuce příjmů a jak, jestli radši nezvěšovat platy, než snižovat podnikové daně. Já jsem eh, synem jedné z nejinkluzivnějších společností blahobytu ve světě a můj světoobraz pochází právě o tamtud. V naší společnosti rovnost mezi lidmi je klíčovou hodnotou. Ve Finsku také není jediná strana, která by byla proti eh, základní myšlence eh, státu blahobytu. Já jsem vám říkal, že podle mých zkušeností a neznamená, že všichni sdílejí tyto názory. Podle mých zkušeností nejsilnějším partnerem inkluzivní eh, společnosti blahobytu je eh, globální konkurence. Protože eh, v zemi, kde je 500 milionů obyvatel, ve které veřejný sektor má více než 50% roli v celé ekonomice, se eh, si země nemůže dovolit mít i jeden z nejinkluzivnějších sociálních modelů a systému školství, kdyby nebyla jednou z nejkonkurenceschopnějších. Takže my potřebujeme peníze z vnějšku. A já doufám, že evropský sociální model, evropská sociální tržní ekonomika bude založena na vysoce kvalitních pracovních místech, investicích do výzkumu a vývoje. a na flexibilním otevřeném vnitřním trhu, který dává příležitosti tradičním průmyslovým odvětvím i eh, nováčkům. Jean Lambert za zelené. Děkuji. S velkou radostí jsem si eh, ve vašem úvodním prohlášení vyslechla odkaz na klima a obnovitelné zdroje, protože si myslíme, že vaše portfolio eh, v tomto ohledu má zásadní mezeru. Nerespektuje fakta, že eh, klimatická, finanční a sociální krize eh, nemůže, nemohou být řešeny zvlášť. Strategie 2020 eh, uznává, že zelený přechod je základní zelená transformace. Ehm, tvrdí se tam, že je třeba lokálně vytvářet pracovní místa a důvěru v investice. Jaké argumenty, jaké kroky použijete, abyste eh, podpořil tento, tuto zelenou transformaci v komisi na radě i mezi sociálními partnery, tak abychom eh, v tom už viděli nějaký pokrok a nejenom krásná slova na eh, kus papíru? Děkuji. Paní Lambec. Máme tady celou řadu úkolů. Každý je mm, poslední něčím jiným. A jednou z věcí, kterými já jsem posedlý, jsou recyklovatelná paliva vyráběna mimo potravinářství. Čili to je věc, na, které, na kterou bych se zaměřoval o trochu více. Nemůžu říct, že jsem optimista, když se dívám na eh, návrhy na zelené zdanění, které eh, předkládá komise, protože členské státy nejsou příliš ochotné použít ty nejlepší, eh, nejefektivnější nástroje k propagování obnovitelných energií a, a k podpoře těch nejlepších a nejčistších energií, technologií. Pardon ale budu spolupracovat s Pěrem a také s dalšími eh, komisaři odpovědnými eh, za tuto oblast, protože já jsem eh, sám vytvořil systém zdanění emisí paliv a fungovalo to od začátku. Okamžitě začaly snižovat emise od prvního dne platnosti. Něco podobného jsme navrhli také pro automobily. Čili tohle je jenom jedna z otázek. Systémy obchodu s emisemi tak a jejich reforma bude jedna z nejvlivnějších položek na řadu jednání komise. Teď Petr Koufin z FDD. Děkuji, pane Katajnene. Designovaný komisař Hill eh, tady zdráhavě hovořil o ochraně legitimních eh, nástrojů, eh, tedy zájmu londýnské city. Vy jako jeho šéf, co si myslíte o zachování finančního, takového finančního centra v Evropě? nebo myslíte si, že by bylo eh, dobré eh, toto centrum rozptýlit, tak jako eh, například, že by Frankfurt taky přijal část takovéhoto biznesu po celé Evropě, tedy aby to bylo? Děkuji. Pro mě nejdůležitější je diverzifikovat kapitálový trh, aby peníze šly tam, kde jsou třeba. Pro mě to není jenom geografická záležitost. Budu rád, když poroste Londýn, když poroste eh, Paříž. Jako účastníci finančního trhu. Ale budeme potřebovat eh, lepší unii na kapitálovém trhu. Patří sem řada věcí. Základní věc je nechat eh, kapitál téci eh, volní eh, mezi zeměmi. A vytvářet si lepší eh, finanční nástroje, zejména pro malé a střední podniky. Kroky, které potřebujeme, pokud komise má se rychle pustit do práce a pokud Jonathan Hill a já budeme potvrzeni, ji e, obsahuje e, standardy pro e, kvalitní sekuritizaci, tak abychom mohli použít takovýhle nástroj k posílení příležitostí pro malé a střední podniky získat finance, aby mohli získávat finance. Potom přeshraniční úvěrové informace o malých a středních podnicích, tam jim zase chceme pomoci. A potom podpora rozvoje eh, toho evropského trhu pro eh, tedy soukromé subjekty. Pro mě nejde jenom o jména měst nebo jejich umístění, ale spíš o konkrétnější eh, změny a, a reformy, tak abychom umožňovali těm subjektům získávat větší práci. Nikolas Bay za nezařazené.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 celého fungování našich institucí vidíme jasně, že je zde určitý integrismus, pouze zaměření na volný obchod. Vidíme zde, že e, článek 42b byl zrušen Amsterdamskou smlouvou, kde se hovořilo o rozvíjení určitých preferencí mezi jednotlivými zeměmi. Já si myslím, že bychom se ovšem měli k tomu ještě vrátit, zvážit to, pokud skutečně chceme, aby evropská konstrukce fungovala Ovšem já jsem tam nenašel ve vašich informacích nic k tomuto bodu. Pokud jde o vaše priority, budete chtít modernizovat legislativu, abychom chránili pracovní místa, měli bychom opravdu bojovat proti prekární, prekérním pracovním místům našich pracujících. Proto si myslím, že opravdu mm, bychom ne, měli využívat i určité například modely například eh, z Ameriky by European Act, který jsme viděli možná něco podobného, co navrhoval pan Roosevelt, pan prezident Roosevelt v Americe. Protože my vidíme, že nemůžeme prostě s Čínou nějak konkurovat, pokud jde o naše platové podmínky a tak dále. Měli bychom chránit naše mm, pracující a zároveň bychom měli chránit naše odvětví průmyslová v Evropě. Děkuji za tento dotaz. Souhlasím s vámi. Souhlasím s vámi v tom, že prostě nemůžeme s Číňany konkurovat, pokud jde o mzdy. To rozhodně ne. Dokonce i více zemí, oblastí ve světě, kde úroveň mez sociální ochrana je mnohem nižší než průměr v Evropě. A my prostě nemůžeme s nimi konkurovat v této oblasti. A my nemůžeme dokonce se ani snažit konkurovat v této oblasti proti těmto zemím tím, že budeme řekněme, uplatňovat nejnižší možné mzdy nebo nejnižší možné sociální standardy. Evropský sociální model je založený na úplně odlišných prvcích, základech. Snažíme se o rovné příležitosti pro všechny. Snažíme se o vysoce vzdělané pracovníky, potřebujeme přidanou hodnotu dáváme důraz na výzkum, vzdělávání. Ano, my potřebujeme přidanou hodnotu, o tom už jsem se zmínil. Evropa je plná zemí, které jsou sofistikované a my prostě nemůžeme mít dostatek finančních prostředků tím, že budeme produkovat něco hromadně nebo že budeme konkurovat ostatním pouze nejnižšími mzdami. O to nejde. Tento model sociální ekonomiky je právě založený na přidané hodnotě, sociální ochrana, bezpečnost, určitý pocit bezpečí našich lidí a samozřejmě pracujících. To je něco, co potřebujeme dostat do správné rovnováhy. A já si myslím, že bychom ztratili mnohem více, pokud nebudeme mít s Američany vyjednaný férový díl v oblasti obchodu. A naopak bychom mohli získat kvalitní pracovní místa, ekonomický růst, další příjmy, pokud budeme mít férový, férové ujednání se Spojenými státy v této oblasti. Děkujeme. David Kasa za EPP, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane designovaný komisaře. V minulosti jsme viděli politiku úspor, v období ekonomické krize v Evropě. V současné době potřebujeme nové politiky, vidíme další rozvoj, potřebujeme politiky pro investice a právě proto doufám, že tyto investiční politiky zde v Evropském parlamentu získají podporu napříč politickým spektrem. Vyslechli jsme si informace o těch 300 miliardech eur o tomto investičním balíčku. Pokud to bude akceptováno, komise nám jistě poté bude muset sdělit i priority v využívání těchto finančních prostředků. Proto bych se chtěl zeptat, jaké jsou to priority, které by mohly vytvořit ekonomické investice a zároveň jak vytvořit nová pracovní místa a příležitosti, které tak nesmírně nyní potřebujeme v Evropě. Děkuji. Děkuji za tento dotaz, pane Katu. Pane Kaso, děkuji. Priority. Musíme se zaměřit jednak na posílení poptávky, ale i nabídky, protože potřebujeme obě dvě proto, aby soukromý sektor začal investovat. A zároveň potřebujeme využít nejefektivnější možným způsobem veřejné zdroje a musíme být schopni zjistit všechny ty možnosti, získat všechny ty informace, kde by to bylo možné. A já jsem si jistý, že budeme schopni získat tyto informace o těchto nových Finanční prostředky, které bychom mohli získat v tomto sektoru, protože ty jsou zásadní pro opětovné nastartování růstu. Tím, že budeme efektivnějším způsobem využívat naše finanční evropské prostředky, že využijeme finanční nástroje z veřejné sféry efektivnějším způsobem, než to bylo v minulosti, a tím, že budeme podporovat ty členské státy, které mají v současné době přebytek na běžném účtu, aby investovali do infrastruktury, do budoucna, do výzkumu, do vývoje, do inovací. Ovšem, pokud jde o tu stranu nabídky, například uplatňování, řádné uplatňování eh, směrnice o službách, to je zásadně, když se podíváme na Evropský parlament a v podstatě na ty náklady eh, ne Evropy, tak tam v podstatě v tomto dokumentu to vidíme velice jasně. Tam vidíme velice jasně, kde bychom mohli začít tvořit nová pracovní místa. 260 miliard, to jsou nový digitální trh, dále je to dalších 35 miliard v oblasti telekomunikací, Atlantická dohoda 6 miliard, dokončení vnitřního trhu dalších 6 miliard a tak dále. Čili toto jsou pouze, toto jsou pouze čísla, to jsou pouze čísla, která znamenají příležitosti. To znamená, že komise potřebuje koordinovat své aktivity, ne prostě nějak to roztřišťovat, ale snažit se opravdu legislativně fungovat koordinovaným způsobem a zároveň mít vaši podporu. Čili jsou zde příležitosti, jsou zde možnosti. Já nejsem pesimistou. Musíme schromáždit veškeré naše dobré myšlenky, nápady a využít to, co nás jednocuje. Děkujeme Udo Pulman za SAD. Prosím, máte slovo. Vážený pane dezignovaný komisaři, eh, reálná investiční propast eh, v Evropě je nějakých 200 miliard za rok. A pan Juncker a i vy, pane Katajnené, eh, říkáte, že uděláme investiční program, slíbíme investiční program 300 miliard, ve výši 300 miliard na příští roky. Bych rád řekl, že jsou v reakci na to dvě skupiny lidí. Eh, jedni budou říkat, Katajnen si vymýšlí, to jsou nesmysly, protože, které říkají, protože potřebuje jenom potvrzení komise parlamentem, pak se vůbec nic z toho ne, nestane, podobně jako z růstového balíčku pana Barosa. Takže oni říkají vlastně, jsme proti ještě předtím, než budeme vědět, co to vlastně je. Já bych vám rád udělal určitý návrh, eh, abyste přišel před koncem roku sem do parlamentu, představil tento paket, probral to s kolegy a abyste požádal parlament o hlasování na tomto balíčku, byl byste připraven toto provést nebo ne? Protože už jste několikrát hovořil o evropském rozpočtu, žádal jste o naši pomoc, my jsme připraveni a já se vás ptám, jestli byste byl ochoten podstoupit takovéto, takovéto hlasování, protože by to bylo důležité z hlediska hodnocení této komise. Děkuji za tento dotaz, pane Bulmane. Čili zda opravdu nadšeně chci zde proklamuji tvorbu pracovních míst, protože se chce stát členem komise. Ne, to není pravda. Já jsem opravdu v politice již mnoho let a důvod, proč jsem v politice, je ten, že chci měnit svět. Snažím se o lepší Evropu a to opravdu na různých postech jsem se o to snažila. I když například jsme vedli v průzkumu, já jsem u nás doma, naše strana, tak já jsem se vzdal mého postu premiéra, abych se stal komisařem, abych pomáhal tvořit lepší Evropu. To je můj záměr. A samozřejmě, pokud eh, mě parlament schválí a samozřejmě ano, pokud jde o přímé investice, konkurenceschopnost, pracovní místa, já jsem samozřejmě ochoten s vámi na tom spolupracovat, budu organizovat práci všech těch komisařů, kteří budou spolupracovat na těchto oblastech, tak abychom získali feedback z parlamentu, abychom neustále měli k dispozici vaše názory o tom, co si myslíte, že je nejefektivnější investiční balíček. My jsme to ještě zatím neudělali, protože nová komise prozatím ještě nefunguje, neexistuje. Nicméně na základě vašich rozhodnutí poté já bych rád organizoval svou práci tímto způsobem, tak aby mý kolegové, já osobně se setkávali se zástupci Evropského parlamentu, diskutovali o Samozřejmě, protože vy zde přinášíte do toho i ten geografický pohled a to je velice důležité. Paní předsedkyně, eh, ještě 10 sekund mám, ale chtěl jsem slyšet hlavně odpověď na to hlasování. Pokud by eh, to tedy mohlo být poskytnuto, rád bych tu odpověď slyšel. If I understood right, the question jsem to správně pochopil, ten dotaz. Já nejsem si jistý, zda jsem to pochopil správně. Dotaz o rozpočtu. Já budu spolupracovat s paní Kristalinou Georgievou na využít, na efektivnějším způsobu využívání našeho rozpočtu, tak abychom znásobili veřejné zdroje směrem k investicím. Samozřejmě, když dáme ten nový stimul, když budeme mít ty nové finanční prostředky pro investice, tak bychom měli zároveň ale využívat efektivnějším způsobem prostředky našich daňových poplatníků, tak abychom vytvořili další, další pracovní místa. Hansen Kelsa, EKR, prosím, máte slovo. Ve vašem titulu vašeho místa se hovoří o konkurenceschopnosti a před několika lety jsme měli komisaře Leona Bretna z té Bruselu, který vždycky si kladl dotaz, jakým způsobem se Evropa stane konkurenceschopnou a on vždycky říkal konkurencí. A jelikož nyní máme krizovou situaci, tak by komise vlastně podporuje spíše harmonizaci a ne konkurenci. Komisař Andor chce společný systém pro nezaměstnanost, společný systém eh, pojištění v této oblasti, místo daňové konkurence, hovoří se zde spíše o harmonizaci v oblasti ní. Prezident Juncker chce eurobondy, Evropská bankovní unie, to je v podstatě socializace národních bankovních rizik, podle mého názoru. To by mohlo pomoci stabilizovat euro na určitou dobu, ovšem já vám položím konkrétní jednoduchý dotaz. Myslíte si, co dělá tato harmonizace pro, mm, nebo jaký dopad má na konkurenceschopnost Evropy ve srovnání se zbytkem světa, prosím. Mr. Henkel. Pane Henkele, děkuji za tento dotaz. Čili harmonizace, zda to napomáhá nebo spíše ne, zda to vytváří umělé struktury, které nezlepšují konkurenceschopnost. Harmonizace. Pro mě osobně znamená to, že fungují stejná pravidla, stejné podmínky. Musíme vytvořit určité rovné podmínky, rovné pole. Ovšem harmonizace to neznamená zároveň, že jedno řešení budeme aplikovat celoplošně všude jakožto evropští zákonodárci, my musíme opravdu, ti, kteří rozhodují, musíme opravdu velice pečlivě vybírat oblasti, kde potřebujeme více harmonizace a naopak ty oblasti, kde harmonizaci další nepotřebujeme. A to je i otázkou subsidiarity. Čili já osobně si myslím, že je zde mnoho oblastí, kde potřebujeme harmonizovanější politiky, například jednotný trh, digitální obsah, nebo energetika, jednotný trh s energetikou nebo přísná implementace směrnice o službách. Toto jsou právě ty opatření, kde potřebujeme více harmonizace. Ovšem jsou i jiné oblasti, kde naopak je lepší, aby se zapojila lokální úroveň, národní úroveň, protože je to tak efektivnější a nemělo by to pak ty škodlivé mm, nějaké vedlejší účinky a dopady na celou Evropu. Dominik Riké za ALDE má slovo jako další řečník. Vážený, vážený pane designovaný komisaři, ano, potřebujeme finance pro infrastruktury, hovoří se o tisících miliardách eur na sledujících letech, ovšem rozpočet máme samozřejmě omezený, strukturovaně omezený mechanismus propojení Evropy, tam máme pouze 33 miliard eur k dispozici, většina národního rozpočtu má problémy, máme sice soukromý kapitál, ovšem nemáme možnost je pod, nějak stimulovat, aby je nám investoval do infrastruktura, právě proto se ptám, podíváme, kde najdeme těch 300 miliard, o kterých hovoří pan Juncker. A ještě dva konkrétní dotazy. Nejprve, bylo byste proto, abychom měli takový povinný evropský fond, který by se využíval pouze pro dlouhodobé investice a využíval by aktiva, to znamená, byl by to skutečně komunitarizovaný fond. A druhá otázka, Snad byste využil i regulační nástroje pro řízení nebo podporu soukromého kapitálu směrem k investičním projektům veřejného charakteru. Děkuji vám. Vážený pane Erike, děkuji za tento dotaz. Jakým způsobem financovat ty větší infrastrukturní projekty v oblasti dopravy například, kde vezmeme tyto finanční prostředky. Jistě, to mi nesmírně leží na srdci. To bude opravdu ehm, základ mého portfolia, pokud ehm, budu schválen ehm, ve funkci komisaře pro tuto problematiku. A doprava je skutečně jednou z těchto oblastí, která nás nutí hledat nové inovativní finanční příležitosti. Podle mého názoru je to následující. Veřejné finance potřebují získat pro své účely a projekty co možná nejvíce soukromého kapitálu. Těch 300 miliard to není pouze likvidita, to nejsou pouze likvidní prostředky. Část toho jsou likvidní prostředky, ovšem tím, že budeme využívat například regulační opatření, jiná opatření, můžeme navýšit právě ty reálné investice až na 300 miliard. Connecting Europe Facility, tento nástroj propojení Evropy, příležitosti v této oblasti, projektové obligace, to bych se mohlo využívat účinněji než v minulosti. Máme dobré zkušenosti v této oblasti. I když zatím proběhly pouze pilotní projekty, ovšem projektové obligace budou podle mého názoru jistě hrát větší roli, především v rámci velkých infrastrukturních projektů. Kap- unie kapitálových trhů, Solvency 2, to by mohlo na pomoci investičním, eh, institucionálním investorům větším způsobem se zapojit do těchto investic. Toto je jedna z oblastí, ve které, na které bych chtěl pracovat i s panem Jonathanem Hillem. Děkujeme Len Boyle za GUE. Prosím, děkuji za slovo. Jirsko nezaměstnanost je u nás opravdu obrovským problémem. Čtvrt milionu našich občanů emigrovalo a toto opravdu mnoho mm, různá opatření jsme vzali v potaz. Ovšem, nyní máme ještě pořád 23% nezaměstnanost. V posledních třech letech privátní investice poklesly, eh, celý rozpočet této oblasti se snížil 66 miliard eur. Eh, my jsme v roce 2010, bylo nám řečeno, že v podstatě ti, kteří eh, že eh, v podstatě bude netolerován eh, úvěr, úvěry v určité oblasti, i přesto, že evropské politiky rovněž vedly k této bankovní krizi. krizi. V roce 2010 se hovořilo jasně o tom, že eurozóna měla má zásadní určité povinnosti vůči Jirsku a že bailout mechanismus by měl i retroaktivně um, kapitalizovat banky. A vážený Pane komisaře, já, pokud jsem to správně pochopila, nevím, jak vy se díváte na tento zděděný dluh v Irsku, že by nebylo dobré se k tomu vracet, proto se chci zeptat, eh, zda jste to zvážili ještě jednou. My samozřejmě, naši občané opravdu vlastně nesou na sobě, na svých bedrech eh, celou tuto finanční zátěž. Děkuji. Děkuji za tento dotaz, paní Boylen. Náš dotaz zněl, jakým způsobem investovat do růstu pracovních příležitostí v Jirsku, protože Irsko ještě pořád aplikuje konsolidační opatření. Vaši lidé se nachází v velice svízelné situaci. Já chápu tuto svízelnou situaci. A rád bych řekl, že váš lid je nesmírně odvážným národem a že převzal odpovědnost za výzvy, kterým čelí vaše země. Jersko je jednou ze zemí, já předpokládám, že by mohla vaše země přitáhnout hodně soukromých investic díky vaší reputaci, to, že opravdu v těchto těžkých, těžkých eh, časech se staráte o svůj vlastní biznis, o své problémy a Ovšem zde potřebujeme i společné evropské úsilí. Musíme pomoci zemím vytvořit lepší strukturální fondy, které pomohou tvořit pracovní místa. Musíme nalézt nové finanční nástroje, které by financovaly infrastrukturní projekty. Musíme věnovat pozornost výzkumu, vývoji. Čili všechny členské státy jsou víceméně v podobné situaci. My se musíme jaksi opětovně, musíme se změnit, musíme adaptovat i ty nej, <clears throat> mocnější země prostě po těch deseti letech nemohou tvrdit, že jsou ve stejné silné situaci, protože všechny země se musí reformovat, abychom dosáhli nového růstu a nový biznes. Děkujeme. Ernest Urtasung za zelené má slovo jako další. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo. Vážený pane Katajnene, vy jste jedním z hlavních zastánců té něk- mm, selhávající politiky úspor za každou cenu. V roce 2010 ano, vím, že jste tenkrát e, bylo hodně proti té pomoci. V Řecku dostali jsme se do šílené situace v červenci. Program trojky, mm, který byl nastolen, byl uplatněn pro země, které se nacházely v obrovských problémech. Ovšem ten investiční balíček, o kterém se nyní hovoří, má to nějaké konkrétní rysy, Hovoří to o veřejných finančních prostředcích, ovšem já se ptám, zda tyto prostředky jsou k dispozici, je to něco, co je v rámci evropského rozpočtu nebo národní rozpočty, v podstatě je to jako jakýsi opravdu mm, neuvěřitelný plán, který připravuje komise ovšem eh, neslyšeli jsme žádné konkrétní plán. Bylo to v pořádku, pane eh, designovaný komisaři? Ano, děkuji za, děkuji, děkuji za pozor, děkuji za položení této otázky, že jsem byl teda proti tomu balíčku, proti Řecku, proti portugalskému balíčku. O tom jste se zmínil. A kde teda vezmeme tyto finanční prostředky pro investice? Já bych rád řekl, že já jsem byl pro oba dva řecké balíčky. To bych rád řekl jasně. Eh, ne všichni v mé zemi byli pro. Já jakožto ministr pro finance jsem se snažil opravdu ještě před volbami přesvědčit naše lidi, aby akceptovali i finanční balíček pro Portugalsko. Bylo to nesmírně nepopulární opatření. Jakožto premiér a ministr financí jsem udělal všechno pro to, aby se moje země vždycky zúčastňovala těchto programů pomoci z ekonomických důvodů, ale zároveň s ohledem na solidaritu. Nebylo to jednoduché. Lidé v mé zemi, kteří přišli o práci kvůli krizi v jiných částech Evropy si správně kladli dotaz, proč bychom měli pomáhat, proč bychom měli půjčovat finance zemím, které vytvořili tuto krizi, protože například já konkrétně jsem přišel o práci kvůli ekonomické krizi. My, evropští politikové, se snažíme určité, určitou tvorbu mostu. Samozřejmě, že v Řecku, v Portugalsku, v Věrsku, ve Španělsku, že, že lidé opravdu jsou zklamáni, ptají se, proč to bylo zapotřebí a tak dále. Já se snažím spojovat, ne rozdělovat. My si musíme uvědomit, že jsou zde různá stanoviska, různé názory v různých částech Evropy. Ovšem ty nové čerstvé finanční prostředky by měly přijít teda ze strany členských států, především těch, které se těší um, přebytku na běžném účtu, dále to jsou finanční nástroje z EIB a i pomocí lepšího využívání evropského rozpočtu a zároveň potřebujeme i koordinované evropské úsilí a na závěr bych rád řekl, já se těším, my skutečně bychom měli zaslat jasný signál všem našim občanům, že jsme všichni na jedné lodi. Prosím, abychom se zaměřili na tu lepší budoucnost a ne na to, co se stalo v minulosti. Za EFED to je Marko Vali, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane, vážená paní předsedající. Ano, hovořil jste o soukromém financování, veřejném financování, 300 miliard eur, které jsou k dispozici. Finanční nástroje, všem to je delikátní záležitost, to je věc, ano, jedna, jeden mm, ten tisíc miliard a tak dále v té reálné ekonomice, to jsou další čísla, o kterých jsme hovořili. Je to opravdu obrovský problém, je to v podstatě něco, čem spíš čem, proti čemu jsme měli bojovat. o čem byste hovořil, že se chcete opravdu zhostit celé této záležitosti. Já si myslím bohužel ale, že finance ovlivňují příliš eh, politiku, ty oběti, reformy a tak dále. To by měly být opravdu Samozřejmě nemělo by to být jenom pro bohaté, neměli bychom zde podporovat strukturu nějakou strukturovanou um, chudobu v Evropě. Já osobně si myslím, že bychom měli právě mít ty skutečné, skutečné, reálné aktivity, investovat do reálné ekonomiky. Děkuji. Děkuji, pane designovaný komisaři. Děkuji za tento dotaz. Čili jak vytvořit lepší podmínky pro, řekněme, i malé investory, ty, kteří využívají své finanční prostředky pro nákup podílů v akcí v podnicích, jak vytvořit férovější finanční trh, regulace, bonusu a tak dále. Já bych v této souvislosti velice rád poděkoval panu eh, Barnierovi eh, za to, co dělá v tomto období v této oblasti. Členské státy, celý bankovní sektor by měli uplatňovat nová pravidla, která byla vytvořena v posledních několika letech. A dále je to realizace bankovní unie. To je rovněž zásadní, protože uh, to je způsob zvýšení stability na trzích. Nesmíme zapomínat ani na kvalitní sekuritizaci, tak aby malé a středně velké podniky měly nové možnosti financování. Je zde hodně privátního kapitálu v Evropě, ovšem z určitých důvodů se nedostává tam, kde je nejvíce zapotřebí. Proto, abychom podpořili blahobyt eh, v Evropě, potřebujeme pracovní místa, příležitosti. Jean-Claude Juncker řekl, že nesmíme zapomínat na to, že je to především privátní sektor, který tvoří pracovní příležitosti a ne veřejný sektor či evropské instituce a právě proto bychom měli využít všechny ty nástroje politické, které máme k dispozici pro vytvoření lepšího jednotného trhu pro malé a střední podniky, pro tradiční průmyslová odvětví, tak abychom vytvořili nové pracovní místa. François Grosted za EPP, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane Katajnene, ještě jednou k té nové strategii pro růst. Evropská, institu- Evropská komise s ní počítá na rok 2015. Jak byste mohli zajistit to, aby konkrétní opatření z této strategie nebyly pouze na papíře, ale skutečně budou následovat konkrétní a velice silné eh, akce a kroky. Protože kromě těch velkých projektů zde máme i dobrou možnost růstu, kterou bychom mohli dosáhnout na základě řádné, vhodné legislativy. Předtím, než přijdete s novými návrhy, budete hodnotit dopady, potenciální dopad i stávající legislativy, nové legislativy v oblasti jednotného trhu. A pokud jde o ty obrovské investice, těch 300 miliard eur, tam nás čeká ještě hodně práce, energetika, digitální e, obsah a tak dále. Jaká opatření plánujete, tak abyste zajistili to, že členské státy a zároveň místní orgány, samozprávy, kterých se to týká, ale které potřebují rozpočty, aby byly připraveny na toto nové financování. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji za, děkuji za tento dotaz. Ta růstová strategie potřebuje víc nástrojů než jenom nějaký 300 miliardový růstový balíček. Pakliže chceme hájit sociální model Evropy a to, jak chceme posilovat sociální hospodářství, musíme zakládat svůj růstový model na udržitelných hodnotách. A Tady jsou vysoce kvalitní pracovní místa klíčová. Je potřeba, abychom se na to s Marian Tyson zaměřili. Sociální dumping není přijatelný. Je potřeba investovat, je potřeba provádět eh, reformy na národní úrovni a zlepšit konkurenceschopnost. A jak správně říkáte, je potřeba implementovat legislativu a ostatní nástroje, které již byly přijaty. Chci například zmínit směrnici o službách. Pakliže bychom měli řádně fungující, řádně implementovanou směrnici o službách, měli bychom v Evropě víc pracovních míst. Myslím si, že se dostáváme do nové fáze evropského hospodářství v tom smyslu, že musíme změnit své zaměření na investice a vytváření něčeho nového. Důvěru už máme, teď ji musíme zajistit a pojistit do budoucna. A je potřeba také investovat pomocí peněz soukromého sektoru, vytvářet eh, lepší jednotný trh a eh, posilovat eh, oblasti jako je energetika, digitální oblast, a implementovat všechna ostatní opatření. A pak samozřejmě zdroje z veřejného sektoru je potřeba používat daleko efektivněji, než tomu je teď. Děkuji. Slovo má Pervánč Perez za SAD. Děkuji vám. Pane Katajnene, nemyslím si, že eh, byste byl eh, velký zastánce ehm, nějaké například francouzské otázky, ale pokud vím, tak jste velkým zastáncem finské otázky. Nejste první, kdo hovoří o tom, že sociální model v Evropě je důležitý pro konkurenceschopnost. Hovoříte o eh, návratu důvěry a sebedůvěry. Ale co si myslíte například o tom, že 57% Evropanů v posledních volbách vůbec nevolilo. Já vám nechci odporovat, ale neřekla bych, že tak vypadá návrat důvěry. Hlavní nástroj proto, abychom dostali Evropu zpět na nohy, je právě důvěra. Vy hovoříte o nějakých 300 miliardách, ale není to dost jasné. Odkud ty peníze vezmete? Nechcete se zadlužovat, tak co uděláte? Sice je zde samozřejmě určitá, určitý manévrovací prostor. Mohl byste podpořit například daň z finančních transakcí nebo nějaký eh, systém odpočtu eh, z výpočtu deficitu prostředků z evropských fondů. Co můžete Evropskému parlamentu nabídnout co do harmonogramu a co do e, přivedení těchto balíčků na hlasování v plénu? Děkuji. Ve vašem dotazu zaznělo několik různých úhlů pohledu. Ptala jste se, jaká konkrétní opatření v investičním programu, v investičním balíčku podnikneme a zda bychom třeba mohli využít daň z finančních transakcí. Začnu tím harmonogramem. Designovaný předseda Juncker řekl, že Komplexní investiční balíček by měl být připraven eh, v prvních třech měsících existence komise. To je tedy ten politický směr, podle kterého budeme a já budu pracovat, pokud mě potvrdíte. Za další. Pokud jsem chápal já, tak myslím, že jsem velmi dobře definoval, odkud by ty veřejné peníze do investičních balíčků pocházely. Ale klidně to zopakuji. Lepší využití EIB, lepší využití evropských veřejných finančních nástrojů, lepší využití národních bank, lepší využití evropského rozpočtu tak, abychom mohli využít pákový efekt veřejných prostředků a národních rozpočtů, zejména těch zemí, které jsou eh, v nadbytku kontokorentních účtů. Ale hlavně potřebujeme koordinovanou činnost abychom zajistili, že naše politika nezvýší zadluženost. Samozřejmě v tuto fázi nemohu eh, mluvit o všem. Zatím jsem neměl ani příležitost eh, s panem Junkerem hovořit s našimi budoucími kolegy o těchto tématech a také samozřejmě některá opatření budou vyžadovat politický konsenzus a mohou mít dopad na trhy. Takže abychom se vyhnuli negativnímu dopadu na trhy, nerad bych příliš spekuloval o konkrétnostech. E, kolegové, buďte laskavě striktnější co do řečnické doby, protože e, máme spoždění. Slovo má Sam Potero z EKR. Děkuji. Vítejte, pane Katajnene. Už asi dvě hodiny tady mluvíme, ale já mám stále pocit, že vlastně nic moc nevíme o vašem akčním plánu. Co hodláte konkrétně dělat? Pakliže chcete získat naši důvěru ve vaše kompetence, potřebujeme konkrétní příklady toho, co se chystáte dělat. Řekl jste, že chcete najít inovativnější řešení, chcete efektivně využívat veřejné peníze, že chcete lépe využívat strukturální fondy a tak dále. Ale prosím, konkrétně, jak toho chcete dosáhnout, jak chcete lépe využívat veřejné prostředky, jak chcete nacházet inovativnější řešení, jaká ta inovativnější řešení jsou. Nemusíte uvádět žádné dlouhé příklady podrobné, ale aspoň seznam aktivit, které chcete podnikat. Ale prosím, už nemluvte o těch svých dobrých záměrech, e, to my všichni víme, že je máte, ale konkrétní činnosti, prosím, pěkně. Pan Katajnen? Děkuji, pane Terho. Vy jste se ptal na konkrétní činnosti e, v tom investičním balíčku. Za prvé, chci říct, že jsem zatím neměl možnost eh, vyměnit si názory eh, s Evropským parlamentem. Chtěl bych se zeptat vás, jak vnímáte možnosti těch nejefektivnějších nástrojů. Za druhé, neměl jsem ani možnost probrat eh, celou věc s panem Junckerem a ostatními komisaři pakliže tedy dostaneme podporu Evropského parlamentu. Takže e, není možné mít už vše připraveno. Zatím jsem to například ne, neprobral ani s Pierrem, e, jak bychom využili EIB e nebo jak bychom konkrétně začali měnit daně, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. A doufám, že pochopíte, že nemáme nic připraveno, protože nová komise vlastně zatím nebyla ustavena. Ale alespoň několik příkladů. Kristalína minulý týden řekla, že by chtěla zdvojnásobit objem grantů eh, oproti tady té úrovni, na jaké jsou dnes. Takže to je například jeden způsob, jak efektivněji využívat evropský rozpočet. Já Kristalinu v tomto podporuji. Dále chceme navýšit potenciál nástroje pro propojení Evropy a projektové dluhopisy. EIB Eh, zde budeme spolupracovat s panem prezidentem Hoyerem, eh, abychom zlepšili jejich infrastrukturu a jejich zaměření na nezaměstnanost mladých a infrastrukturu. To zatím vůbec neexistuje, alespoň ne na dostatečné úrovni, takže to je úplně nové. Budu úzce spolupracovat eh, s prvním místopředsedou Timmermansem na eliminaci administrativy a budeme pracovat na eh, lepší koordinaci s národními bankami. A tak dále, a tak dále. Ten seznam je skutečně dlouhý, příliš dlouhý na dvě minuty, ale jsem si jist, že budeme mít možnost o tom diskutovat ještě v budoucnu. Děkuji, dávám slovo Oli Renovi eh, z ALDE. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane dezignovaný komisaři, budete mít velice důležitou roli. Budete místo předseda komise zodpovědný za konkurenceschopnost. Udržitelná produkce energie je přitom jedna z nejdůležitějších otázek v dnešní Evropě. Jsme příliš závislí na fosilních palivech a na exportech energií z Ruska. To už před několika týdny konstatoval Evropský parlament. Eh, řekli jsme, že je potřeba výrazně zlepšit bezpečnost energetickou a dodávky energií a eh, zlepšit naši odolnost vůči externím šokům. Jak jako místo předseda komise zajistíte, že se toto přání Evropského parlamentu stane realitou? Jakým způsobem hodláte snižovat naši energetickou závislost například na importech energií? Jak hodláte podporovat produkci bioenergií? Eh, kolik z těch 300 miliard, o kterých mluvíte, hodláte investovat do této oblasti? Udržitelná zelená ekonomika je velice důležitá otázka i z hlediska regionálního rozvoje, mimo jiné také na východě Finska, které ji, jak víme, znáte velmi dobře. Eh, děkuji vám. Děkuji vám za tento dotaz. Ostatně je to otaz, dotaz mého předchůdce. Je to dotaz, který se zabývá bezpečnost, energetickou bezpečností a energetickými dodávkami v Evropě a jak eh, hájit a prosazovat čistou energii, zelenou energii a jak zároveň zvyšovat konkurenceschopnost. První konkrétní nástroj by byly investice do energií a do energetických sítí například eh, na Iberském poloostrově, ve Španělsku a Portugalsku. A e, otázka jejich propojení na, s Francií. Nebo otázka propojení takzvaného baltského konektoru, tedy mezi Finskem a pobaltskými státy a zbytkem Evropy. To jsou jen dva příklady ze všech. Ani jeden region nesmí zůstat energeticky izolován. A za druhé musíme přemýšlet také o dovozech energií, tak, abychom nebyli příliš závislí na dovozech z jedné konkrétní, ať už kterékoliv oblasti. Samozřejmě někdy plyn dovážíme, někdy jej můžeme i vyvážet podle toho, jak se mění situace. A e, za další musíme investovat do výzkumu a vývoje. E, jsem přesvědčen, že e, rozvojem nových zelených energií a nového zeleného hospodářství můžeme tuto oblast značně podpořit a vytvářet i nová pracovní místa a tím pádem růst. V otázce vnitřních trhů se objevuje i otázka netarifních bariér, které často si omezují import a export zelených energií a ty je potřeba odstranit. Eh, děkuji a teď jsem na řadě já. Eh, děkuji tady paní Lufskok. Eh, vážení kolegové, musím vás bohužel informovat, že máme desetiminutové spoždění a tím pádem všechny vás z Evropského parlamentu žádám, o dochvilnost, aby se tak řeklo, eh, protože eh, upřímně řečeno, zeptat se na něco chce všech 45 poslanců, je to pro nás velmi důležité a aby všichni měli čas na své otázky, musíme dodržovat čas. Teď paní Paloma López. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane Katajnené, cíle veřejných investic pro eurozónu jsou stále dosti vágní vlastně detailně vůbec nevíme, odkud ty eh, peníze navíc přijdou. Soukromé investiční plány vlastně vůbec nezohledňují eh, velmi omezenou poptávku do budoucna. ECB se spíš eh, stále zabývá růstem cen než zaměstnaností. Tak mi dovolte zeptat se, zda znáte plán ETUC eh, e na udržitelnou práci do budoucna, zda ji podpoříte. Za další, vzhledem k sociálnímu dumpingu mezi členskými státy se chci zeptat, jak zajistíte, že investice povedou k produktivní konvergenci mezi členskými státy, vzhledem k těm velkým rozdílům, které dnes máme. A nakonec, jak hodláte zlepšovat eh, příjmy, jak hodláte bojovat s daňovými podvody a jak se stavíte k progresivnímu daňového systému. Podpoříte to? Děkuji vám za otázku, říká pan předseda. Já vím, že to chcete stihnout, ale nesmíte číst moc rychle, protože pak zas máme problémy s tlumočením. Pane dezignovaný místo předsedo, teď prosím o vaši odpověď. Děkuji paní eh, Paloma López. Vaše první otázka se týkala toho, zda podpořím investiční balíček eh, a kapacitu veřejného sektoru investovat do tvorby pracovních míst. Odpověď je ano. To je mé poslání. Hodlám také vytvářet příležitosti pro investice ze soukromého sektoru do budoucnosti Evropy. Aktiv v Evropě máme mnoho, ale z nějakého důvodu Evropě neumožňujeme fungovat tak dobře, jak by mohla. Za druhé jste se ptala, jak budu bojovat se sociálním dumpingem. Já bych zde velmi jasně rád řekl toto. Eh, hospodářství sociálního trhu znamená stejná pravidla pro všechny. Sociální dumping nemá v Evropě místa. Protože jde proti tomuto principu eh, tržního, ale sociálního hospodářství. Eh, toto hospodářství je samozřejmě jenom nástroj, ale já podporuji to, co říkal pan dezignovaný předseda Juncker na toto téma. On řekl, že například směrnice o vysílaných pracovnicích musí být implementována velmi striktně. Já se zavazuji spolupracovat s Marian Tyson, která již uvedla, jakým způsobem se hodlá eh, tohoto úkolu zhostit. A to tedy jak eh, implementací této směrnice, tak zaměřením se na možný přeskum té směrnice jako takové. Každopádně bude zapotřebí eh, široký dialog se všemi zúčastněnými stranami. Děkuji. Další otázka paní Monika Vana z výboru REGI tentokrát. Eh, vážený pane dezignovaný komisaři, vy hovoříte celou dobu o finančních nástrojích, málo o strukturálních fondech, ale investiční politika je také regionální politika, politika soudržnosti. A já si myslím, že je v podstatě jedno, jak těch 300 miliard bude vypadat. Bude to mít velké dopady na strukturální fondy. Má otázka je, Peníze ze strukturální politiky jsou naprogramovány pro města a regiony, například na plnění cílů EU 2020, boj s, klim, eh, boj s chudobou, klimatické změny, eh, boj s krizí a tak dále. A má otázka tedy, můžete garantovat, že eh, budeme mít nějakou investiční jistotu těchto slíbených prostředků, zejména s ohledem na makroekonomickou kondicionalitu? Jste názoru, Podobně jako komisařky pro regionální politiku, že makroekonomická kondicionalita, tedy to pozastavení prostředků ze strukturálních fondů, když se neplní e, řečnice přerušena předsedou. Pane místo předsedom, děkuji vám mnohokrát. Já jsem také e, z konkrétního regionu, e, jsem z východu mé země a byl jsem e, členem takové komise, která se zabývala regionálními fondy, takže ta otázka mi je velmi blízká. Co se týká makroekonomické kondicionality v souvislosti se strukturálními fondy, rád bych řekl, že se musíme vyhnout chybám z minulosti. Jedno poučení z hospodářské krize eh, máme takové, že Investice musí probíhat v rozumném makroekonomickém kontextu tak, abychom maximalizovali dopad peněz, které využijeme. A proto musíme zajistit, že ty makroekonomické podmínky budou takové, které umožní vytvářet pracovní místa, zejména tam, kde se používají peníze daňových poplatníků. Myslím si, že regiony hrají zásadní roli při e, tvorbě nového růstu, protože úspěšné firmy se vždy někde usídlí a jsou závislé na svém okolí. Takže já nevím, například peníze, které využijeme na nové dovednosti pracovních sil v daném regionu, peníze, které se využijí na eh, učňovské programy, výzkum a vývoj a tak podobně. To jsou vždy dobře využité peníze a je potřeba nasměrovat tyto peníze univerzitám nebo příslušným školám vždy v daném regionu. A proto, jak už jsem řekl tolikrát, říkám znovu, Dosáhli jsme makroekonomické důvěry a teď se musíme zaměřit na růst. To znamená, že musíme společně s regiony vypracovat novou strategii. Děkuji. Příští otázka je od paní Tiziany Begin. Děkuji. Pane exerovaný komisaři, eh, já si velice vážím vašich slov o investicích a růstu. Tohle říká ten pan Katajnen, který nechtěl podpořit Řecko před několika lety. Problém je ovšem a, eh, ta podnikavost. A, eh, nestrácíme tady tak trochu čas. Musíme totiž změnit a, eh, to, co jsme zatím dělali. Evropské unii a, musíte věřit a musíte být nezávislí, musíte znát smlouvy ale ještě před rozpočtovými otázkami eh, musíte pochopit velice dobře, aby, eh, že Evropská unie má chránit eh, blahobyt. Jak chcete sloučit myšlenku blahobytu s úsporami? Jak se zavazujete ve prospěch blahobytu, pokud jde o solidaritu? Na to se dnes musíme zaměřit a to je přesně ta otázka, na kterou se vás ptám dnes. Za čtyři eh, měsíce budeme sledovat, eh, nebo eh, vidíme, kolik jste viděl za poslední čtyři měsíce. A nevím, jestli chápete, řešit byla přerušena. Děkuji vám. Vaše otázka byla, jestli jsem ten samý Katajnen, jako jsem býval. A jestli reprezentuji trvalé udržitelné hodnoty které jsou třeba eh, ke eh, zvýšení eh, blahobytu a zároveň vytvoření pracovních míst. Já si ještě jednou raz opravím. Pokud je o odpovědnost, já jsem odpovídal za šest balíčků finanční pomoci v finském parlamentu. Asi mě spojujete s eh, kolegy z některých jiných stran, kteří byli tak často proti. Ale já jsem předložil první a druhý eh, úsporný balíček ve finském parlamentu a můžu vám eh, říct, že to nebylo snadné. Někteří moji kolegové mě tady velmi silně napadali. Ti tady sedí. Ono to nebylo snadné, protože jsem věřil, eh, že to je moudré to udělat z hlediska hospodářského a z hlediska solidarity. V tomto ohledu jsem spokojen, i když eh, nikdo neměl rád tyto balíčky. Ale pokud jde o blahobyt, společnost blahobytu je naším základním cílem. Tržním ekonomika je pouhý nástroj. To není hodnota o sobě. Eh, hodnoty jí musí propůjčit politici. Jak už jsem říkal několikrát, musíme se zaměřovat na konkrétní opatření, které eh, přesvědčí eh, soukromý sektor, aby investoval do Evropy. Musíme se zaměřit na konkrétní opatření, která bychom mohli použít k veřejným využitím co nejefektivnějšímu využití eh, veřejných zdrojů, tak abychom podpořili růst a zaměstnanost. Děkuji a teď paní Srba Pitikainen. Děkuji. Všichni eh, víme, eh, že hospodářské a ekologické limity jsou absolutní, nelze je překročit. A v současné době používáme i 1,5 planety, tak nemůžeme pokračovat o moc dlouho, tak jako jsme přečížili své rozpočty předlužili. Čili jak vytvořit ten inovativní a sociálně inkluzivní růst a efektivně využívat zdroje a zohlednit eh, klimatické změny. Co byste nám řekl více eh, o své strategii k tomu, jak tohle chcete udělat a jak chcete přihlížet k úloze eh, komisary pro životní prostředí a jejich, jeho cílení? Děkuji vám, paní Pětikajnen. Tohle je fascinující oblast. Zdá se, že jsou některé veřejné dotace, které podporují eh, špatné, neudržitelné, eh, neudržitelné typy chování. Já jsem se zabýval těmito nezdravými dotacemi na národní úrovni. Takže otázkou je, jak mohou eh, činitelé na národní úrovni eh, jinak eh, motivovat zelený růst nebo snižování emisí. I v Evropě se musíme zamýšlet nad tím, jestli používáme správné dotace, které jsou udržitelné. Efektivní využívání zdrojů by mělo být součástí evropského semestru, takže bychom měli vytvořit nástroje k posouzení zdrojů, eh, tedy, pardon, výsledků takového efektivního využívání zdrojů. Mě by zajímalo, vytvoření nových inovativních finančních nástrojů, které by mohly podpořit Eh, trvale udržitelnou nebo zelenou ekonomiku. Také vím, že ředitelství pro eh, finance a životní prostředí vytvořila finanční nástroje, nebo mají představu ohledně toho, jak sladit ty eh, zájmy zelené ekonomiky a financí. Nejsem s tím podrobně obeznámen, ale rád, ale zajímá mě to, rád se o tom dozvím víc. Děkuji, Jutta Steinbruck. Pane Katajnene, navzdory, nebo právě možná kvůli eh, strukturálním eh, reformám a úsporným opatřením, růst v Evropě a v eurozóně eh, zůstává nízký. Vy jste prominentním propagátorem politiky úspor. Výsledkem ovšem je, že nezaměstnanost má v Evropě nepřijatelné rozměry. 20, v roce 2013 více než 26 milionů Evropanů bylo bez práce. Těm prostě nemůžete eh, říct, zapomeňme na minulost. Oni potřebují dobrou minulost. Jaké konkrétní kroky, a prosím, hovořte velmi konkrétně, to je také velmi důležité eh, pro naše rozhodování, jaké konkrétní eh, chcete chc, podniknout k dosažení eh, cílů v oblasti zaměstnanosti ve strategii 2020 a také k eh, eh, prosazování záruky mládeži ve členských státech a ke zlepšení kvality práce v Evropě značně. Děkuji, prosím odpověď. Paní Steinrich, děkuji vám. Vlastně bylo to několik dotazů o orientaci fiskální politiky a o tom, jak prosazovat záruku mládeži a, a vysoce kvalitní pracovní místa do budoucna. Můj kolega, nebo doufám budoucí eh, kolega Pierre minulý týden uvedl, že musíme eh, snižovat dluh tak, abychom mohli růst. Potřebujeme zdravou fiskální politiku. Já s ním plně souhlasím eh, v této zásadě. Také uvedl, že každé eh, euro eh, vynaložené na obsluhu dluhu je o euro méně na vzdělávání a zdravotnictví. My se teď musíme zaměřovat na cíleněji na věci, jako je nezaměstnanost mládeže. Jak jsem říkal, eh, záruka mládeži je věc, která mi leží velmi na srdci, protože to vytvořila naše vláda a teď se prosazuje na evropské úrovni. Jde opravdu o to, co lidé chtějí. A jsem velice rád, eh, že jsou tady eh, kolegové z parlamentu, kteří se tohoto účastnili. Ne všichni potřebují stejný lék, ale v závislosti na potřebách ehm, mladých lidí by eh, učňovské vzdělávání nebo eh, nějaká jiná eh, studijní místa mohly být řešením. Těším se na spolupráci s Marian na vymýšlení opatření o tom, jak, na to, jak tento nástroj více podpořit. My potřebujeme kvalitnější pracovní místa, protože tak jedině můžeme získat přidanou hodnotu a tohle je cesta k ním. Děkuji a teď s Marias. Vážený pane ne. tady jsem. Vy jste eh, byl premiérem Finska. A účastnil jste se rozhodování eh, o memorandech pro eh, Řecku. Od těch memorand eh, Řecko od EU a MMF dostalo dohromady 214 miliard, miliard eur, ale přesto u nás máme pořád 1,5 milion nezaměstnaných. Jak tohle dokážete vysvětlit? Kam ty peníze šly? Protože podle řeckého parlamentu 2,5% eh, řeku je pod eh, hranici chudoby, 3,5 milionu lidí je na hranici chudoby. Eh, píši, cítí se spolu zodpovědným za to selhání politiky, eh, která je opravdu proti lidským právům. Nemyslíte si, že no, Omlouvám se, eh, řečník, řečník byl přerušen. Děkuji. On no, jde o otázku, jestli se mi líbí vaše otázka nebo ne. Myslím, že vím, o čem mluvíte. Řecký eh, národ prošel asi nejhorší hospodářskou krizí, eh, kterou kdy eh, jsme zaznamenali v Evropě, a možná, že i v jiných částech světa. Mám přátelé, kteří si prošli tím nejhorším, někteří přišli o práci a ptají se mě, kam se ty peníze poděly. Zároveň hm, se mi ptají lidé, eh, poučili jsme Řecku, eh, půjčili jsme bilaterálně, pomohli jsme jim. A zase se mi ptají, eh, kam se ty peníze poděly. Doufám, že pozitivní signály, které se nezbytně nedotýkají běžných občanů v Řecku, nicméně jsou to pozitivní signály o tom, že Řecko dosáhlo primárního přebytku a export eh, se pokouší fungovat a je tam hospodářský růst. Doufám, že budou pokračovat. Musíme podporovat Řecko, aby dosáhlo zářenější budoucnosti. A proto ten investiční balíček znovu je velmi důležitý. Musíme použít všechny nástroje, jak veřejné, tak soukromé, a podpořit investory tak aby eh, opravdu investovali i v Řecku. Eh, důvěra, sebedůvěra, která se do Řecka vrací, eh, tomuto procesu pomáhá. Já jsem si jistý, že ta situace bude mnohem lepší v nadcházejících letech. Já velice dobře chápu tu situaci běžných občanů v Řecku. Děkuji, paní Kaja Kalas. työllisyyskasvu, investoinnit ja... Eh, pane eh, Katajnene, máte před sebou velice ambiciozní agendu eh, růst, konkurenceschopnost. To jsou velice důležité priority. Ale dvě tady chybí. Inteligentní investice a trvalý udržitelný růst. A já se tedy chci zeptat, co uděláte na podporu investic a, jak vytvoříte eh, trvalý udržitelný růst. Tak já budu eh, hovořit eh, finsky. Odpovím finsky estonské přítelkyně. Ptáte se na to, jak zareagovat na ten, na ten hospodářský růst. Já chápu tu vaši otázku. A musím říct, že Karus Mojras zodpovídá eh, za inteligentní eh, růst. A nechci říkat, kdo eh, zodpovídá za to odpovědné. Víte, je tady otázka koordinující role pro, místo předsedy, proč ji pan Juncker vytvořil. Evropské fondy na výzkum jsou jedním z největších globálních nástrojů. Je to 80 miliard eur. A potom jsou tady další zdroje, máme několik eh, stovek miliard pro, eh, na výzkum. A otázkou jde, je, jestli to jde do inteligentního růstu. Některé ty prvky jsou chytrá dopravní řešení, která dobře eh, slouží lidem a také šetří eh, přírodní eh, zdroje obnovitelné energie. recyklovatelné materiály a paliva z těchto recyklovaných produktů také. Tohle je několik příkladů. Máme tady eh, spoustu know-how eh, v Evropě, ale mohli bychom eh, to podpořit ještě více, kdyby naše výzkumné prostředky byly lépe používány. Takže já očekávám od o, o spolupráce s dalšími komisaři, s Karlozem Mojdasem, s Kristalinou Georgievou. uh, hodně dobrých výsledků. Oni budou koordinovat jeden eh, z našich eh, těchto vlajkových eh, projektů. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, jak chcete konkrétně přispět k tomu, aby iniciativa sociálního podnikání Evropské unie byla efektivně realizována? Evropské sociálně tržní hospodářství, sociální hospodářství je jednou z mála rostoucích průmyslových odvětví. A je prokazatelné, že to také eh, se stará pro, o nová pracovní místa, zejména pro mladé, eh, mladé lidi. Jak eh, chcete podporovat nové zakládání a finanční jistotu sociálního hospodářství? Jak to chcete podpořit? A jak považujete už tu odpovědnost za sociální inovace, kterou mají tři komisaři. Jak to chcete koordinovat? Děkujeme. Děkuji za tento dotaz, který je opravdu skvělý, protože to zároveň vysvětluje to, proč pan Juncker chce vytvořit tuto koordinovanou roli pro místo předsedy. Vy jste vlastně na konci tohoto dotazu hovořil o tom, že je zde několik různých komisařů odpovědných za tyto problémy, za tuto problematiku a abychom zabránili tomu tradičnímu myšlení v určitých jednotlivých skupinách. Musíme opravdu koordinovat naše úsilí na dosažení konečných stanovených cílů. Evropská iniciativa Social Business Initiative, tato iniciativa, je nesmírně zajímavá, nesmírně pozbuzící, pozbudivá iniciativa, protože já osobně skutečně moc se mi líbí několik, je tam mnoho zajímavých nástrojů, všem jedna oblast, jeden nástroj ehm, mi je velice blízký a to je ten reportující systém pro nadnárodní společnosti podle jednotlivých zemí. Tak abychom neměli nějakou přemrštěnou regulaci, ale vytvořit určité standardy, jak společnosti, které fungují nadnárodní společnosti, jakým způsobem budou informovat o tom, co udělali v té které zemi, co získali na eh, tomto podnikání, jakým způsobem pomohli dané zemi, co tam přinesli a tak dále. Já osobně si myslím, v mých očích to znamená opravdu takovou zodpovědnou tržní ekonomiku a je to i dobrý způsob navýšení důvěry společnosti. Prostě budou platí daně v té zemi, ve které mají zisky a tak dále. Je to otázka, která je rozsáhlá a my budeme muset celou záležitost koordinovat s kolegy. Děkujeme, vážný eh, pane místopředsedo designovaný, pana Kumpula Patry má slovo. Dvě otázky FTT EET a sociální indikátory ve finštině, prosím. Vážený pane Katajnene, já Rovněž jsem nesmírně hrdá na to, že máme garance pro mladé u nás. Ovšem nejsem nadšená z toho, že jsme nechtěli zavést FTT, daň z finančních transakcí. Komise se dívala na různé možnosti v tomto ohledu a vy jste zodpovědný za balíček investic, finanční um, záležitosti. Toto je již několika už několik dotazů po sobě, které hovořily o této eh, dani, proto bych se chtěla zeptat na váš názor. Paní Tysen rovněž hovořila o této záležitosti u makroekonomických nerovnovách. Vy samozřejmě mm, znáte tuto problematiku z Finska. Návrh rozpočtu ve Finsku nikdy nebyl uplatněn, aniž by vzal v pota záležitosti zaměstnanosti, sociální dopady. Čili byl byste ochoten přijít se stejnými sliby jako paní Tysen? Děkuji. Pokud jde o FTT daň, komise přišla s návrhem pro ty země, které chtějí spolupracovat úzkým způsobem v této oblasti role komise je v tomto hledu to, aby tato posílala spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, aby tato nová dáně nepřekážela mm, v dalším rozvoji nebo nebránila v účasti dalším zemím. Toto je záležitost, kterou budou muset rozhodnout jednotlivé členské státy, zda budou um, chtít zapojit se do um, tohoto programu, nebo ne, komise samozřejmě jim bude v tom napomáhat. proce, Finsko nechtělo zúčastnit? To bylo propojeno trošku i s tím, že se nechtěli zapojit, nechtělo zapojit Švédsko, snad o tom nemusíme hovořit do detailu. Ano, čili oni řekli ne, takže to bylo ne, my jsme zavedli určitý poplatek, stabilizační poplatek u bank, který je podobný eh, tomu, co se uplatnilo v ve Švédsku. To vedlo k tomu, že některé banky si přáli stáhnout některé, některá svá aktiva do eh, Švédska z eh, finských bank. A to nechci opakovat, nechci opravdu, aby naši bankovní úředníci přišli o svá místa. Pokud FTT bychom mohli uplatnit takovým způsobem, že budou platit všichni, tak bych byl ochoten to akceptovat. A druhá otázka se týkala um, ukazatelů v oblasti zaměstnanosti. To je věc, kterou musíme zvážit i v rámci evropského semestru. Ovšem musíme velice pečlivě zvážit, zda makroekonomické nerovnováhy, procedura v této oblasti, zda je to ten vhodný mechanismus, pokud jde o zvažování sociálních, sociálních um, ukazatelů, protože my zde potřebujeme ukazatele, které by nám pomohly zabránit krizím do budoucna které by dokázaly s předstihem předvídat takové krize s pětiletým, desetiletým. Samozřejmě, když roste nezaměstnanost, rostou sociální nerovnosti, to znamená veliké problémy a řekněme, že to není něco, co prostě budeme řešit za pět nebo za deset let. Musíme to samozřejmě řešit okamžitě. Děkujeme. Další kolegyně má slovo. Vážený pane designovaný komisaři, pane Katajnene, růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost, investice, to je nové portfolio, vy samozřejmě znáte všechny tyto oblasti. Vy jste byl politikem ve Finsku, který vždycky podporoval investice do vzdělávání, školení, zeleného růstu, investice do eh, inovací. Vy jakožto premiér jste vedl i daňovou reformu u automobilů, vy jste uh, to rovně, my jsme to podporovali, protože tím pádem jsme dosáhli efektivnějších prostředků v této oblasti. A nyní je vaším úkolem opětovně vrátit Evropu na cestu růstu. Měl byste koordinovat eh, lepší konkurenceschopnost, růst, eh, nakopnout tento růst? Jaké jsou hlavní výzvy, které podle vás musí Evropa eh, řešit v následujících měsících, tak abychom růstu dosáhli všude v Evropě? Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Možná úplně nejdůležitějším bodem je zajistit, aby jsme měli stabilitu. Žádná členská země mm, prostě nemůže zaostávat. My musíme zajistit to, aby Evropa jako celek byla silnou Evropou, aby vzbuzovala důvěru a proto ekonomická stabilita je základním pilířem. Druhá věc, musíme využívat veřejné finance, veřejné prostředky, prostředky daňových poplatníků pro tvorbu nových investičních možností, určité vlny, kterou jsme v minulosti neměli, nebo do těch oblastí, do kterých se soukromé finance nedostanou. Pokud je o investice a možné zdroje, ano, samozřejmě výzkum, rozvoj, zaměstna, um, univerzity. Zam, ano, samozřejmě, že ta zaměstnanost přichází až postupně do těchto statistik, ovšem výzkum to jistě podpoří. Dále je to energetika, doprava, um, ceny v této oblasti, bezpečnost, pocit energetické bezpečnosti, to je zároveň velice důležité pro naše domácnosti a zároveň pro naše podniky, odvětví a celé další, celá škála další oblasti, kde bohužel vnitřní trh zatím ještě nefunguje. Prostě je nemožné, když si uvědomíme, že digitální trh v Evropě zatím ještě ani není dokončen, když se tyto služby dostávají většinou do Spojených států a my zde máme potenciál 280 miliard, prostě pokud by to fungovalo zde v Evropě, my ale bohužel máme 28 různých zdaňovacích systémů, čili my opravdu naše podniky, prostě my neumožňujeme našim, našim podnikům, aby dostatečně rostly, aby ekonomika rostla tímto způsobem, jsou to obrovská omezení. Ovšem, dobrá zpráva je to, že máme všechny nástroje k dispozici, prosím, abychom změnili naši legislativu v tomto ohledu, tak aby se měli lepší interní trh pro digitální oblast, pro energetiku a skutečně odstranit veškeré problémy v této oblasti. Další pan kolega, děkuji. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane Katajnene. Pan předseda Juncker slíbil jako jeden z hlavních závazků těch 300 miliard eur pro tvorbu růstu a pracovních příležitostí. Proto vás asi nepřekvapí, proč tolik dotazů směrovalo právě k tomuto tématu. Jak skutečně dokážete přesvědčit poslance o tom, že to není pouze nějaký mytus, něco, co je někde na papíře, ale že to skutečně přinese čerstvé finanční prostředky veřejné, soukromé, že to budou různé nástroje, protože zde panuje taková obava, že půjde pouze o redistribuci již stávajících existujících finančních prostředků. A druhá věc, co časový harmonogram implementace tohoto? projektu a které jsou konkrétní nástroje, které sektory byste chtěli podporovat v rámci reindustrializace, protože to je jedna z velice důležitých oblastí otázek týkající se evropské budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Ptáte se na ten časový harmonogram na to, jakým způsobem dokážeme vytvořit skutečné reálné investice a ne pouze něco na papíře. A co bychom mohli udělat i pro reindustrializaci Evropy? Časový harmonogram nebo načasování toho, jak rychle přinesou ovoce jednotlivá opatření, to je velice konkrétní záležitost, digitální trh, invest, širokopásmové propojení, investice do této oblasti. Pokud budeme mít investice, tak by to mělo začít fungovat docela rychle a mělo by to produkovat pracovní příležitosti. Ovšem tím konečným výsledkem není pouze to elektrické propojení nebo širokopásmové propojení, ale vlastně vytvořit dobré podmínky prostředí pro prorůstové hm, prostředí pro eh, biznis. To znamená, to je něco, co nás čeká spíše do budoucna. Máme zde ovšem i finanční nástroje. Finanční nástroje, například EIB a jejich eh, navýšení úvěrové možnosti, lepší využívání evropského rozpočtu. Mnoho lidí tvrdí, že bychom měli lépe využívat evropské finanční prostředky, ale že, ale že zároveň, že jde pouze o recyklaci stávajících prostředků, že nejde. Není tomu tak prostě. Když nebudeme nic dělat, tak ničeho nezasáhneme, žádnou, žádné změny. Pokud změníme naše priority, ovšem, tak tam můžeme získat více. Samozřejmě, že ty veřejné finanční prostředky musí přicházet i v této oblasti. A zároveň jsem již několikrát řekl, že musíme podpořit členské státy v udělování priorit jednotlivým investicím nejenom protože potřebujeme stimulovat do budoucna, ale, ale i pro jejich budoucnost je to nesmírně, nesmírně důležité. Většina padla z oblasti Ekon, ITRE a nyní se dostáváme k výboru pro dopravu. Kolega Markus Píper má slovo. Děkuji vám, pane Katajnene. Občas eh, tady máme takový trošku přístup, že dáme víc evropských peněz a všechno bude dobré. Já mám ovšem pocit, že můžeme mít i jiný názor. Eh, dokud budou peníze špatně utráceny, eh, často podvodně, tak eh, samozřejmě ty rezervy nikdy nevyužijeme rozumně. To, co jste říkal o tom disponibilním potenciálu, například eh, ten pákový efekt soukromého eh, kapitálu, to je jasně jedna věc, kterou využít můžeme například v oblasti infrastruktur. Chci se zeptat, co můžete ve své koordinační funkci udělat pro malé a střední podniky jako místo předseda komise. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. První dotaz se týkal toho, jak zabránit nevhodnému využívání veřejných zdrojů do investic. My samozřejmě potřebujeme velice kvalitní analýzu, eh, nákladovou analýzu, než se pustíme do velkých projektů. Myslím, že jsme se poučili dostatečně z minulosti o tom, že finanční prostředky se mohou využívat buď efektivním účinným způsobem nebo méně účinným způsobem. Součást této výzvy je i otázka, jak pomoci malým a středně velkým podnikům a umožnit jim zúčastňovat se na veřejných projektech. Jedním dobrým nástrojem by mohlo být například prostřednictvím transparentnějšího systému veřejných zakázek. Já to považuji za zásadní, protože by to mohl být opravdu velice dobrý nástroj pro zvýšení transparentnosti v této oblasti, snížení korupce například. Čili je zde mnoho inovativních, malých, středně velkých podniků v Evropě, které jsou ochotny, které by se chtěly zúčastnit těchto veřejných zakázek, tohoto procesu, pokud by si byli vědomi toho, že je to férová, spravedlivá soutěž. Toto je jedna z věcí, o které již jsme hovořili i s komisařem zodpovědným za jednotný trh, o tom, že je to jedna z našich priorit protože tyto nové příležitosti bychom neměli ponechat bez povšimnutí pro malé a středně velké podniky. Děkujeme. Paní Eva Kajli má slovo. Kromě toho, že si skutečně přejete, aby se něco stalo, mohl byste nám říci konkrétně, konkrétně příklady. Jste od, jste rád, že se eh, dostalo Řecko zpět na trhy, přestože máme 27% nezaměstnanosti, nedostatečné investice, nedostatečný růst, snižovaly se sazby eh, mm, mzdy, nedošlo k zvýšení schopnosti, měli bychom škrtat ještě více. Vaše záliba v úsporách údajně by měla vytvořit růst. Je to etické? tyto, eh, mm, to, že vlastně chudí trpí ještě více, dokonce i Juncker kritizoval trojku a jejich postup. Nesouhlasíte s ním? Opravdu si myslíte, že nedojde k dalším škrtům eh, v sociálních záležitostech, benefity a tak dále. A pokud si pan Moskovič zvolí jinou cestu, budete se snažit ho zastavit jakožto týmový líder, kterým údajně budete, nebo budete akceptovat pomoc ze strany těchto eh, mm, nebo jejich postup a budete pouze to nějak koordinovat a aniž byste prostě na nás slížel nějak schovývavě na Jižany. Přesvědčíte nás o tom, že budete konkrétnější a odpovědnější? Děkuji. Děkuji. Zaznělo jste několik dotazů. Já si vyberu jeden dotaz, na který zatím ještě nikdo neodpověděl. Dá zasáhnout, pokud Pierre Moskoviči rozhodne změnit tu linii fiskální politiky. a že jsem údajně řekl, že úspory jsou jedinou cestou k tvorbě růstu. Nikdy jsem to neřekl. To je proti mému přesvědčení. Já skutečně nevím, proč to o mě někdo říká. Stoprocentně vím, že jsem něco takového nikdy neřekl. Ovšem věřím v to, že veřejné finance musí být zdravé. Musí být zdravé aby jsme dokázali obránit společnost blahobytu. Pan Juncker řekl jasně, že společnost blahobytu nemůže být postavená na neustále rostoucím zadlužení. A já plně souhlasím i s Pierrem. Každé euro, které musíme použít na servisování dluhu, je vlastně dalším zadlužováním našich lidí. Čili musíme vytvořit kredibilní, důvěryhodnou cestu do budoucna, určitý fiskální balans, rovnováhu, ale zároveň potřebujeme konkrétnější investice veřejné, soukromé, tak abychom do budoucna vytvořili další pracovní příležitosti. Moje spolupráce s Pěrem Moskoviči se zaměří na záležitosti růstu. Já nebudu zodpovědný za fiskální politiku to již nebude má část portfolia. Pan Valdis, další komisář bude s Pierrem Moskoviči spolupracovat v oblasti ekonomické zprávy a řízení. Já se zaměřím na tvorbu pracovních míst a příležitosti s Pierrem. abychom měli takovéto portfolio, které bude směřovat spíše do budoucna. Děkujeme, paní Elisabe Šáti, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane designovaný komisaři, vaše zkušenosti. Premiéra. Vy jste investoval hodně do boje proti nezaměstnanosti mladých. To skutečně eh, si myslím, že vám dalo dostatečnou legitimitu, abyste přesvědčil členské státy v boji proti tomuto nešvaru. My jsme hlasovali různé politiky, odhlasovali jsme je, máme prostředky k dispozici. Jakým způsobem byste mohl vy, jakožto komisař, který bude zodpovědný za tuto politiku, vyřešit tuto kvadraturu kruhu. To znamená, na jedné straně se zaměřit na nové kompetence, zručnosti propojeny s novými pracovními příležitostmi, o tom jsme hovořili, a na druhé straně bojovat proti tomu, že nám lidé odchází bez diplomů, bez kvalifikace ze škol, protože to je skutečně jeden z hlavních, pří, z hlavních příčin nezaměstnanosti mladých. Prosím, co si o to myslíte? Děkuji. Záruky pro mladé, to je fantastický nástroj. Já jsem například studoval tu rakouskou situaci, ten model učňovský funguje opravdu výborně a pokud bych byl pořád ještě u nás ve Finsku na politické scéně, rád bych kopíroval, okopíroval tento model. Už my to můžeme skopírovat i v jiných částech Evropy, to prostě funguje a je to jeden z mnoha příkladů. Další příklad. Nehovoříme například o roli žen na pracovním trhu. To je jedna z nevyužitých záležitostí, příležitostí. My bychom měli podpořit ženy, aby se zapojili do pracovního trhu více. Nejenom jde o otázku rovnosti, ale i o ekonomický růst. A věnovat větší pozornost občanů s postižením a jejich právu pracovat, protože práce má mnohem větší hodnotu než pouze to, že za ní získáte odměnu. Ano, my samozřejmě chceme, většina z nás být kreativní, pracovat, vytvořit lepší životní podmínky. A stejné právo mají i lidé s postižením. Když jsem byl ministrem pro finance, my jsme zavedli program, 18 milionový program, který měl právě podporovat zaměstnavatele, aby přijímali do zaměstnání občany s postižením. Funguje to velice dobře, bylo to nesmírně oceněno lidmi, kteří se zúčastňují těchto programů, čili je zde mnoho záležitostí, kde bychom se mohli poučit jeden od druhého, budeme se snažit koordinovat naši spolupráci a to je užitečné i pro komisi, to znamená kopírovat to, co se osvědčilo jinde. Děkuji. Další otázka výboru regi, paní Konstanc Kryl. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Katajnené, vy budete do budoucna zodpovědný mimo jiné také za koordinaci evropské politiky soudržnosti a výzkumné politiky. Jaká konkrétní opatření předpokládáte, abyste dosáhl co největší možné synergie mezi těmito oběma politikami? Co hodláte dělat, abyste podpořil regiony, aby vytvářeli svou vlastní smart specialization a aby ji pak prosazovali. A pak se ještě vrátím k tomu investičnímu programu. Eh, hodláte měnit jaksi zaměření peněz, které momentálně jdou na regionální politiku a použít je v tom novém investičním programu komise? Děkuji. Děkuji. Ačkoliv komise nová ještě neexistuje, diskutovali jsme s Kristolínou o financování výzkumu v rámci evropského rozpočtu. Například program Horizont má nějakých 80 miliard na výzkum, ale Ona mě také ukázala, že je tam nějakých 15 různých rozpočtových položek na podporu výzkumu v malých a středních podnicích a jinde. Zároveň používáme peníze ze strukturálních fondů také na výzkum, takže ona Kristalina eh, tuto otázku zvládá daleko lépe než já, ale já věřím tomu, co mi řekla, tedy, že je potřeba se velice úzce zaměřit společně s komisařem zaměřeným na strukturální fondy na to, jak je možné združit všechny tyto rozpočtové položky. Zda je to vůbec nutné, abychom dosáhli lepších výsledků. Já bych do toho dokonce e, zatáhl e, do té rovnice i EIB nebo ještě jiné finanční nástroje. Tak, abychom mohli snáze dosáhnout lepších výsledků, tím třeba, že združíme prostředky z nástroje pro propojení Evropy, strukturální fondy a programy Horizont. A možná pak ještě nějaké peníze ze soukromého sektoru. To je přesně jedno z těch hlavních témat, které bude vyžadovat eh, úzkou spolupráci. Děkuji, Werner Langen. Děkuji vám, pane Katajnené. Eh, připojím se k Elize Ferreire je potřeba měřit vás podle vašich výsledků. A Finsko nám to doloží. Finsko je moderní, vysoce výkonná země s nízkým zadlužením, výkonným průmyslem, eh, platí tam práva žen, stejné odměny pro muže a ženy. Mohla by to být ideální levicová země, ale eh, přesto se od vás chce, abyste předkládal, aby se tak řeklo, recept na nosnou dojnici. Takže zkrátka združit něco, co není združitelné. Chceme efektivnější trhy, efektivnější strukturální fondy. Podaří se nám to? Podaří se nám přilákat soukromý kapitál pro veřejné investice? Místo toho, aby se tady dával do hedžových fondů do Lucemburska nebo do Singapuru nebo někam jinam. Jak si to představujete? do budoucna. Pane Katajnene, děkuji vám, pane Langene. Eh, vy jste řekl, že to nejdůležitější je získat víc peněz pro reálné investice a nejen na bankovní účty. Tím pádem to není otázka jenom na likviditu nebo otázka nedostatku peněz. Spíše je to otázka nedostatku veřejně soukromých investic do reálné ekonomiky. Musíme si jasně říci, že zde máme nedostatek poptávky, ale i nedostatek nabídky. Byl jsem předseda vlády, kde byli zastoupeni GUE, liberálové, zelení i EPP a něco málo už vím o spolupráci. Například, pokud začnete provokovat firmy, s kterými musíte pracovat, tak ničemu nepomůžete. My jsme ve vládě v prvním roce s tímto hodně bojovali, ale pak jsme přestali, protože vždy, když eh, jsme začali nějaké ty bojůvky, tak jsme je pak eh, mnohem déle uklidňovali. Takže já bych zkrátka rád přispěl k budování společného porozumění, tak aby pan Langen, paní Ferreira a já jsme mohli najít to, co nás spojuje. Eh, jistě otázek, které nás dělí, je spousta ale jsem si jist, že alespoň nějakých deset věcí nás spojuje. Já bych rád, abychom se zaměřili právě na tyto otázky. Pakliže budeme mít dost času, tak se můžeme později pohádat. Ale prozatím bych rád, abychom se soustředili na to, čím můžeme vytvořit něco nového. Děkuji z výboru TRAN, teď Jens Nilsson. Eh, děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedom. Já jsem tady vzadu, pane komisaři. Já bych se rád vrátil k jedné věci. To už je otázka, která zazněla. Týká se to toho, že Juncker a Ševčovič eh, hovořili v minulém týdnu o sociálním dumpingu. Já bych se rád soustředil na oblast dopravy. Myslím si, že ve Skandinávii to ve volebních bojích hraje vždy důležitou roli. Jde o nespravedlivou konkurenci, o sociální dumping který vidíme například i v přepravě e, zboží, v nákladní dopravě. Vy jako místo předseda komise budete zodpovědný za koordinaci politiky dopravy. A my e, jsme se s komise velmi často setkávali s osobami, které o této otázce nechtěli vůbec nic vědět. A já se vás proto chci zeptat, co uděláte vy, abyste bojoval s tímto sociálním dumpingem i v otázce nákladní přepravy? Děkuji. Děkuji vám za otázku. To je velice důležitý dotaz. Vy máte jistě mnohem větší zkušenosti než já s touto věcí. Ale ten princip zkrátka musí být takový, že až pokud budeme investovat do dopravy celoevropsky na celoevropské škále, bude naším závazkem vytvářet přidanou hodnotu pro celou Evropu, propojovat lidi a trhy. Jeden z předpokladů využití evropských prostředků v takovém případě musí být, že ta investice bude splňovat veškerá kritéria, která jsou zapotřebí Eh, v tomto eh, tržním sociálním hospodářství. A sociální dumping tady nemá místo. Pakliže například tedy e, znáte nějaké konkrétní případy takovéhoto chování, prosím informujte mě o tom. My budeme muset vybudovat takové nástroje, které nám umožní lépe rozpoznávat nezdravé prostředí nebo nezdravé aspekty prostředí, zejména u velkých investic. Pakliže eh, se zde objevují nějaké aspekty sociálního dumpingu nebo jiné prvky šedé ekonomiky, je potřeba být dost flexibilní, abychom se na ně mohli zaměřit. Budu se těšit na další informace od vás. Děkuji vám. A jako poslední kolega Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i vám, pane Katajnene. Eh, rád vás zase vidím na nějakém slyšení. Mám tři stručné dotazy. Za prvé, co se týká evropského semestru, konkrétně vypracovávání konkrétních doporučení pro členské státy. Jako místo předseda budete zodpovědný za konkurenceschopnost. Jak chcete zajistit, že se posílí konkurenceschopnost i v e, doporučeních pro e, členské státy? Za druhé, Vítáme váš jasný příslip, že budeme mít více investic pro růst a e, konkurenceschopnost. Každá investice sebou však e, ale nese rizika, někdy vyšší, někdy nižší. Jak je chcete řešit? A třetí nakonec, e, několikrát jste zdůraznil, že chcete úzce spolupracovat s Evropským parlamentem. Jak zaručíte u toho investičního balíčku spolurozhodování Evropského parlamentu? A jak to vypadá se spolurozhodováním u jednotlivých projektů. Děkuji vám. Děkuji. První otázka se týkala specifických doporučení. Parlament, pokud si správně pamatuji, ana, e, eh, skonstatoval, že se implementovalo zhruba 18 těchto doporučení. Já jsem viděl čísla vyšší i nižší, nicméně tato doporučení e, nefungují tak, jak by bylo záhodno. A v tom budu potřebovat vaši pomoc. Vy máte vliv na vlády v jednotlivých členských státech eh, a já se pokusím co možná nejvíc posílit důležitost těchto doporučení On je to velmi flexibilní nástroj, můžeme se pomocí nich zaměřit na oblasti, kde nemůžeme použít legislativní kroky. Jak jsme viděli, specifická doporučení e, se stávají stále integrálnější součástí evropského semestru, takže jejich důležitost postupně roste. Jak snížit rizika velkých investic? Pokud je do toho začleněn soukromý sektor, je vždy riziko, ale riziko je potřeba spravedlivým způsobem sdílet. Není možné, aby riziko vždy leželo pouze na ramenou sektoru veřejného a zisky proudily do soukromých kapes. Ale pokud máme nějaký společný podnik, musí být společné i riziko. Proto máme veřejné nástroje na snižování úrovní rizika. Zejména v oblasti investic do infrastruktury ten soukromý kapitál není vždy ochoten tolik riskovat, eh, jak by to vyžadovala velikost daného projektu. A proto musíme využívat veřejné prostředky, abychom to stabilizovali. Ale musí to být vždy vyvážený přístup. A nakonec chci zdůraznit. A